Good morning. Dobré dopoledne, kolegové. Pustíme se eh, do eh, pořadu jednání eh, společnou rozpravou o některých předpisech, které mají být odvolané v oblasti spravedlnosti a vnitra. A dnes tady dopoledne mimochodem nemáme slovenštinu vzhledem k nedostatečným zdrojům, kromě těch jazyků, o kterých jsem hovořil včera. Ta první eh, položka ohledně odvolání některých eh, zákonů v oblasti eh, spravedlnosti a bezpečnosti je hodně technická věc, není to nic zrušujícího, proto jsem asi zpravodaj, ale je to velice zajímavé procedurálně a proto se do toho teď pustíme. Návrhy komise k oběma těmto rozhodnutím a nařízení o odvolání některé, eh, některých zastaralých aktů v oblasti eh, policejní spolupráce a s, s justiční spolupráce jsou v, z oblasti nebo z doby tvoření šengenského práva. Všechno je to v protokolu 36, eh, protokolu 36 ke smlouvám. Komise eh, provedla posouzení toho šengenského práva a posoudila policejní a justiční spolupráci v trestních věcech a byla eh, nalezena celá řada aktů, které byly posouzeny jako zastaralé, vzhledem k tomu, že byly eh, dočasné. Komise předložila eh, balíček tří eh, aktů. A v prosinci minulého roku koordinátoři doporučili přijetí tohoto v rámci zjednodušeného řízení, to znamená podle pravidla 50 jednacího řádu. Rád bych dal slovo komisi, aby nám předložila tyto návrhy Takže slovo dostává komise. Pokud tady chcete, hm, tak eh, já potom zareaguji na vaše návrhy, takže teď prosím, máte slovo Děkuji, pane předsedo za příležitost představit vám návrh komise k odvolání nebo zrušení eh, zastaralých instrumentů třetího pilíře. Jak víte, je to součást eh, pravidelného každoročního eh, regulačního aktu komise a je to také podle článku 56 a jak už jsme říkali, eh, podle protokolu 36 eh, Lisabonské eh, smlouvy máme dvě věci za úkol. Za prvé zkoumat přechodná období pro akty třetího pilíře a ta skončila v listopadu 2014 a potom je tady britská výjimka podle protokolu 36 a všichni víme výsledek pokud jde o Velkou Británii, takže do toho nebudeme zacházet. U toho prvního aspektu ovšem a komise eh, pečlivě analyzuje uplatnitelnost všech aktů v této oblasti, neboť eh, je velice důležité zajistit, aby eh, tohle bylo, aby zajistit jasnost, čitelnost ve vztahu k evropskému právu. A Bývalá lisabonská ustanovení eh, k policejní a justiční spolupráci v trestních věcech je důležité pro eh, dobré fungování evropského prostoru spravedlnosti a bezpečnosti. Všechny eh, platné akty musí ženské státy implementovat. Protokol 36 potvrzuje v článku 9, že právní účinky aktu Unie přijaté na základě smlouvy o Evropské unii před vstupem vstupem eh, v platnost eh, Lisabonské smlouvy budou zachovány, dokud nebudou zrušeny, anulovány nebo eh, upraveny. Takže bývalé akty třetího plíře, které nebyly lisabonizovány, zůstávají v platnosti a jsou nyní předmětem jurisdikce Evropského soudního dvora. A, a komise je má v pravomoci vynucovat. Jsou všemi které akty, které jsou eh, zastaralé, jak jste říkal, pane předsedo, už vyčerpali eh, svůj účinek nebo už nejsou relevantní vzhledem ke své dočasné povaze nebo tomu, že jejich obsah eh, převzají následné akty. Komise proto zahájila toto čištění, aby nalezla takové akty. Asi si vzpomenete, že hlavním cílem sdělení komise z května minulého roku k eh, seznamu taky eh, ze třetího pilíře bylo informovat Evropský parlament a členské státy o tom, co eh, představuje výsledky třetího pilíře kvůli právní jistotě. Na základě sdělení k legislativní reformě z roku 2013 příslušná generální ředitelství přeskoumala AKY k justiční a policejní spolupráci v trestních věcech, jak pokud jde o šengenské, tak nešengenské aspekty a nalezla akty, eh, které by mohly být eh, zrušeny. V listopadu eh, minulého roku předložila komise tři návrhy. Jedno nařízení jsme předložili k nešengenskému aky, potom to bylo sedm aktů k tedy v rámci jednoho ředitelství a jeden v rámci druhého ředitelství. Potom tam bylo také jedno rozhodnutí, které se týkalo eh, šengenského aky u třetího pilíře. Tam byly čtyři akty eh, u DG Home. A um, potom tam bylo jedno rozhodnutí k aky z prvního pilíře šengenského. A tam jsme navrhli 12 eh, aktů ke zrušení v DG Home. Tyto návrhy byly projednány eh, ve skupině eh, přátel eh, předsednictví v rámci protokolu 36, které se říká ProEP, a ta podpořila tyto návrhy. Na základě tohoto přeskumu rada navrhla ehm, změnu typu dvou instrumentů z rozhodnutí na nařízení. Také doporučila změnu tedy čtyř názvů a navrhla čtyři další akty v oblasti trestní spravedlnosti a jejich tedy zařazení na eh, seznam zastaralého práva. A komise souhlasila s těmito návrhy. Akorát jsme chtěli uvést, že komise eh, na začátku nenavrhovala odvolání rámcového eh, rozhodnutí 978-2008 k Evropskému důkaznímu prostředku. Hlavním důvodem je, že není technicky správné považovat rámcové rozhodnutí za zastaralé, protože jej nahradí směrnice 2014-14 k Evropskému trestnímu, pardon, k Evropskému vyšetřovacímu rozkazu. Takže tohle by se týkalo vlastně jenom členských e, států čtyřech, které se netýkají EIO, které se neúčastní EIO. Komise e, přijala, a, ale nakonec rozhodnutí e, zařadit to na hm, seznam zastaralého práva a, s navržením příslušných úpravných článků jinde. A komise eh, souhlasí, že tento eh, instrument už nebude používán jako instrument zájemného uznávání hm, za předpokladu, že už nebudou eh, žádné ty důkazní příkazy nevykonané v době zrušení. Takže v rámci tohoto takzvaného refitu, či legislativní reformy, komise dokončila seznam aký, které eh, zůstává v platnosti a to tak, aby eh, bylo dosaženo vysoké právní jistoty při implementaci tohoto AKI. Proto se těšíme na eh, spolupráci s Evropským parlamentem při proceduře, která povede k přijetí těchto návrhů na odvolání těchto zastaralých aktů. To zajistí přehlednost pro eh, praktiky i zákonodárce a také se těšíme na eh, zjednodušení postup toho zrušení. Co nejrychleji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Zeptám se předsednictví, jestli eh, nám chce říci o aktuálním stavu na radě a jestli navrhujete nějaké změny. Thank you, chairman. Děkuji. Zdravím vážené poslance. Po tomto úvodu ze stranu komise už toho nemusím mnoho dodat. A rada pracovala na tomto materiálu, jak už komise vysvětlila. A na radě jsme se rozhodli změnit typ právních aktů, protože to se zdálo být nejhodnějším řešením. A také jsme se rozhodli přidat ty akty, o kterých tu hovořila komise. Rádi, rádi bychom dodali na seznam zastaralých eh, aktů i dohodu o spolupráci, pokud jde o dopravní značení a eh, dohodu o spolupráci v případě dopravních přestupků a také bychom rádi zrušili evropský eh, důkazní příkaz, protože to je možné aplikovat pouze v rámci členských států. Tento seznam by měl Koreper potvrdit ve čtvrtek tento týden 16. A my doufáme, že poté budeme připraveni pracovat na dalších návrzích ve spolupráci s vámi. Děkuji, když jsem se vyslechl to, co tu řekla komise. Mám jednu připomínku. Pokud je o právní základ jednoho z těch zrušených aktů, vidím eh, tam chybu. Jde o materiál zaměřený na boj s narkomaní a nelegálním obchodem s drogami. Právním základem je tady dohoda a normálně to má být směrnice. Takže Já bych rád slyšel od komise a předsednictví, jak se na to dívají. Děkuji. Tento a který má být zrušen, se opírá o právní základ ve smlouvě. Konkrétně článek 23.1. který byl navržen tak, aby umožnil přejímat harmonizovaná opatření v této oblasti. Prostřednictvím tradičního nástroje vhodného pro harmonizaci tím je směrnice. Nyní rušíme toto konkrétní společné rozhodnutí rady a proto již není potřeba mít harmonizační nástroj. Naopak, je třeba to zrušit a nahradit nástrojem, který umožňuje přímou aplikaci a princip erga omnis. A v takovým nástrojem je nařízení. Toto rozhodnutí se opírá o právní analýzu obou právních služeb Rady i komise a je tedy považováno za a zrušení tohoto společného rozhodnutí rady je považováno za vhodné řešení. Děkuji. Možná, že právní služba by nám k tomu mohla něco říci. Děkuji. Jak už komise vysvětlila, záměrem tohoto návrhu je zrušit 24 zastaralých aktů což přispěje k větší transparentnosti a přístupnosti evropského práva. Nicméně právní služba v průběhu předběžné analýzy odhalila několik problémů, ať už jde o právní základ nebo vhodnou formu aktu. Pokud jde o právní základ, komise navrhla tři akty, které by měly vést ke zrušení 24 aktů. Je také samozřejmě možné každý ten jednotlivý akt eh, zrušit zvlášť. V tuto chvíli každý tedy z těch návrhů se opírá o několik právních základů. Za druhé, pokud je o právní základ, to, zdali je tedy vhodně zvolen, by si zasloužil lepší analýzu, nicméně eh, záměrem eh, těchto návrhů je zrušit některé zastaralé akty A tady se tady opíráme nejenom o právní základ, ale také o to, že instituce mohou jednat pouze v rámci prostoru, který jim dává a smlouva o fungování Evropské unie. Vzhledem k tomu, že tyto akty vzniknou se záměrem umožnit zrušení jiných aktů, a není třeba, aby byly v kompetenci členských států, což je dobré zvážit ve chvíli, kdy uvažujeme o právním základu. Pokud jde o vhodnou formu, komise navrhla eh, rozhodnutí, rada to změnila na nařízení. V každém případě eh, ten třetí návrh působí problém, protože právním základem je článek 83. Takže rada identifikovala tento problém a zavedla úvodní ustanovení, které vysvětluje, proč v tomto konkrétním příkladu používáme nařízení místo směrnice. Nicméně i tohle vysvětlení by si zasloužilo hlubší analýzu. Děkuji a samozřejmě my si vyžádáme formální stanovisko, ve kterém bude důkladnější analýza. A ještě tu máme tady otázky k evropskému důkaznímu příkazu a další otázky, na které komise zatím neodpověděla. Pane předsedo, děkuji. Já si myslím, že jde o velmi zajímavou oblast a samozřejmě já jsem velmi potěšen, tím, že budou odstraněny zastaralé akty, ale trošku mi dělá starosti to, co tu právě řekla právní služba. Je třeba si důkladně rozmyslet právní základ. Jde o zrušení 24 právních aktů, a právě jsme slyšeli, um, že se řeší, zda k tomu bude použita směrnice nebo nařízení. Já z toho odvozuji, uh, že flexibilita, kterou nabízejí směrnice, umožňuje i zrušení. Protože zrušení něčeho nemůže být náhodným aktem, a pokud se nedohodneme na konkrétních eh, aspektech jednoduš, jednoduchého zrušení, může docházet ke zmatkům. A za druhé, tady se snažíme o úklid a samozřejmě všichni mají rádi uklizený prostor, ale já bych rád slyšel od komise nebo právní služby, zdali i po tomto úklidu zbydou některé neuklizené kusy legislativy podle článku 36, se kterými se ještě budeme potýkat. A nebo jestli tohle znamená generální úklid a nezbyde už nic z původního třetího pilíře. Já si myslím, že je důležité tohle vědět protože, jak už jsem řekl, tady ten úklid je rozhodně dobrá věc, ale je důležité, aby nezbylo nic, co bychom pak ještě museli zvlášť řešit. Nevím, jestli právní služba se chce vyjádřit, nebo komise, možná první komise. Takže komise. Děkuji, pane předsedo. Eh, takže eh, co se týče právní služby komise, tak ta se domnívá, že je pravda například, že článek 83 smlouvy hm, a 82 odstavec 2, tak ty eh, hovoří o směrnicích jako o těch vhodných právních nástrojích. Ale když se podíváme na účel, proč zde eh, se hovoří o směrnicích, tak právě jde o to ochránit členské státy proti tomu, že by se eh, přímo zaváděly eh, přímo tedy aplikovatelné trestně právní nástroje. Takže mm, tady šlo eh, o tu, je to jejich ochranu a šlo o to omezit se na směrnice, ale eh, v tomto případě eh, to není úplně relevantní pro zrušení, pro akty zrušující evropskou legislativu. Proto komise si myslí, že nařízení je vhodnějším právním nástrojem pro tento účel, tedy zrušovací účel. Druhá otázka Eh, to zmínil kolega člen poslanec Kirchhoff. Komise velice pečlivě eh, přeskoumala eh, stará AKY ze třetího pilíře a podle našeho názoru my jsme se snažili velice pečlivě přeskoumat a identifikovat ty právní akty, které již nemají svůj účel, protože byly třeba dočasně platné nebo byly nahraženy eh, následnými právními akty. Ale pokud jsem dobře pochopil vaši otázku, tak vy eh, jste, hm, vám jde o to, zdali pořád ještě zde máme eh, nějaké platné hm, aky z třetího pilíře. Ano, především ty akty, které nebyly nahrazeny nějakými následnými akty a které nebyly v čase omezené. Takže Není to tak, že veškeré formální akty před Lisabonem, že eh, jaksi eh, by eh, tedy teď byly v souladu s Lisabonem, pořád ještě máme hodně starých aktů ze třetího pilíře, ale po mm, uplynutí přechodného období tyto mm, akty třetího pilíře již nebudou podléhat kontrole ze strany soudního dvora a e, zde e, tedy mm, komise mm, má pravomoc tedy e, proskoumat zda členské státy plně a, a splňují náležitosti těchto aktů. Takže to je jasné že asi bude potřeba přijmout určité novely a jakmile dostaneme formální stanovisko právní služby parlamentu, tak budeme schopni rozhodnout, jak postupovat. A takže tím bych uzavřel diskusi na toto téma. Děkuji kolegové. A nyní se dostáváme k bodu 13, což je výroční zpráva 2014 o justičním vzdělávání, prezentace komise. Zde bych chtěl přivítat naše kolegy z výboru Jury, kteří se k nám přidali. Jak asi víte, zde my máme právní základ, abychom mohli tedy i se vyjadřovat eh, k otázkám vzdělávání v oblasti občanského a trestního práva. Máme zde usnesení, eh, které mm, z roku 2012 a i zde máme tedy mm, základ k tomuto společnému prostoru. Máme zde eh, pana Morelo, který je ředitelem Eh, odpovědným za trestní právo na DG Justice. A, takže mm, přijde sem. As he approaches, I'll just introduce him. Takže dovolte, abych ještě řekl, takže on nám představí výroční zprávu 2014, kterou vydala komise v prosinci a on nám řekne, zdali ty ambiciozní cíle stanovené komisí v, z roku 2012, zdali byly dosaženy. Takže prosím, posaďte se. Pane Morilo, máte slovo. Thank you, thank you, děkuji, děkuji, pane předsedo Moraesi. Ano, takže já bych chtěl hovořit francouzsky. S vaším dovolením, pane předsedo, já budu pokračovat francouzsky. Dámy a pánové, členové parlamentu, je to pro mě velká čest. Že jste mě pozvali sem, je to v podstatě mm, mm, poprvé. Je to mm, pro mě okamžik velice zácný a dovolte, abych eh, vám představil naši zprávu o vzdělávání v oblasti justice a eh, zde i za přítomnosti výboru Libe i výboru Jury Evropského parlamentu. Jak víte, tato zpráva eh, ta mm, vlastně dělá takovou inventuru, eh, k jakým výsledkům došlo v oblasti justičního vzdělávání za rok 2013 a šlo o to, zdali splňujeme cíle stanovené pro 2020, protože v roce 2011 komise k tomu vydala sdělení a s názvem vzbudit, vzbudit důvěru v evropskou justici a dát proto i novou dimenzi evropskému justičnímu vzdělávání. Jak je cíl tohoto sdělení? Toto sdělení o e, evropském justičním vzdělávání e, si stanovilo ambiciozní cíle pro to, abychom posilovali vzdělávání v evropském právu. Cíl je Eh, aby alespoň polovina eh, lidí z praxe, z oblasti justice, asi 700 tisíc osob, aby bylo vzděláno v evropském právu a to do roku 2020. Ale proč? Jaká je přidaná hodnota tohoto justičního vzdělávání a této zprávy? Zde určitě se mnou budete souhlasit, že evropské právo eh, má smysl pouze, pokud se bude aplikovat v duchu, eh, ve kterém eh, byl ten daný akt koncipován, a to v kontextu 28 právních řádů, které se velice liší. Tudíž je zcela zásadní pochopit, jak toto konkrétní právo se aplikuje na všechny stejně a jak je, jak zapadá do každého z našich právních řádů. Proto nás eh, vzdělávání je zásadní, proto aby práva a povinnosti založené evropským právem se staly skutečnou realitou. Jde o to i zvýšit efektivitu justičních systémů a je to i zásadní proto, abychom posílili vzájemnou důvěru Eh, odborníků, praktiků v eh, justiční systémy jiných států. Jsem přesvědčen, že formální mechanizmy jako vzájemné uznávání posilují tohoto ducha důvěry, tak abychom mohli i usnadnit eh, přeshraniční uznávání rozhodnutí a potažmo vytvořit společný prostor justice. A proto je třeba skonstatovat, že 700 tisíc odborníků, pro, tedy soudci, prokurátoři, advokáti, notáři, soudní vykonavatelé, a tak, aby byli vyškoleni eh, v evropském právu, což je velká výzva, nejenom, že to je velká výzva, ale je to ambiciozní cíl, ambiciozní a je třeba, aby všichni se s tímto cílem stotožnili, tedy na všech úrovních, tedy úrovni evropské i na různých národních úrovních. Protože připomínám, že vzdělávání soudců, prokurátorů a tak dále v podstatě především spadá do kompetence členských států. To je jejich primární kompetence. A nesmíme zapomínat na to, že Lisabonská smlouva nám dala zvláštní pravomoc, abychom podporovali vzdělávání v oblasti justiční spolupráce, v oblasti tedy občanskoprávní i trestně právní. Zde máme články 81 a 82 smlouvy o fungování EU. Evropská unie se tedy zavázala k tomuto prostřednictvím tohoto sdělení, že tedy bude i finančně podporovat vzdělávání více než, eh, vzdělávání více než 20 tisíc osob ročně. Samozřejmě to gro zůstává v rukách členských států. Zpráva eh, z roku 2014, kterou dnes zde představuji, tak ta má za cíl hm, eh, změřit plnění tohoto cíle, tak abychom mohli monitorovat výsledky v členských státech. Eh, a zde samozřejmě tato zpráva obsahuje několik sekcí. Za prvé, Evropské justiční vzdělávání má společnou politickou podporu, to je základní premisa. Zde připomínám závěry rady z prosince minulého roku a mm, jsou to závěry Evropské rady, podle kterých justiční vzdělávání je základním nástrojem pro konsolidování AKI Unie. Také se to i týká uh, podpory, nebo také důležitá i podpora vaše, tedy Evropského, posla, Evropského parlamentu. A e, důkazem toho je dnešní zasedání. Jak asi víte, komise, e, paní komisařka Jourová, také oznámila, že chce e, dát nový impuls vzdělávání e, v oblasti justice, tak jak to bylo ohlášeno 27 Eh, eh, listopadu minulého roku. Tedy vzdělávání je prioritou pro všechny evropské instituce. A zde my eh, tedy v Evropské komisi a v mém odboru jsme odhodláni tento závazek splnit. Teď jde o to, hm, abychom přešli ke konkrétním činům a právě proto finanční program justice na období 2014 až 2020 bude věnovat 30 rozpočtu, více eh, než 230 milionů euro, právě eh, na mm, projekty justičního vzdělávání. Samozřejmě významná část tohoto financování půjde jako dotace Eh, evropské justiční síti, kterou dobře znáte. Ale poprvé v roce 2014 jsme zveřejnili i tedy výběrové řízení a které se týká projektů výlučně věnovaných justičnímu vzdělávání. Nyní vyhodnocujeme nabídky a můžeme vám již teď oznámit, že 5 milionů euro vyčleněných k tomuto účelu se bude investovat do inovátorských projektů přeshraničního vzdělávání odborníků v oblasti justice. Tento rok také i E, vypíšeme další řízení na konkrétní aktivity s rozpočtem 5,5 e, milionu euro a hm, e, toto, a tam velká část se bude věnovat tematice boje proti terorismu. Také i chceme, jak jsem řekl, vzít do úvahy i aktuální politické potřeby. Právě proto se domníváme, že v roce 2015 významná část by se měla týkat vzdělávání eh, v oblasti boje proti terorismu a radikalizaci. Přejeme si tedy vyčlenit finanční prostředky i na budoucí evropské vzdělávací projekty v rámci boje proti radikalizaci. Jde o to vzdělávat soudce, prokurátory, jak používat alternativní tresty, a nebo jde o to vzdělávat je v evropských e, nástrojích, které se týkají podmíněného pro, e, propuštění na svobodu. V rámci boje proti terorismu především půjde o to podporovat přeshraniční projekty, projekty vzdělávání soudců a státních zástupců ve boji proti terorismu. A rovněž v našem programu komise se zavazuje, že e, rozvine i tu sekci vzdělávání na evropském portálu e-justice, elektronická justice. Tento portál e, e, je přístupný všem odborníkům z oblasti justice i všem občanům, kteří hledají informace o různých justičních systémech členských států, nebo když třeba hledají advokáta, notáře v jiném státě, Evropské unie. A tento portál by se měl stát eh, eh, takovým nutným portálem pro všechny odborníky, občany, pro konzultace ohledně jiných právních řádů jiných států. Dále i pracujeme na doporučení, které se bude týkat šíření nejlepších zkušeností, zkušeností v oblasti eh, vzdělávání na základě pilotního projektu, který navrhl váš parlament v předchozím období. Kvalitní eh, vzdělávání je zásadní pro kvalitní justici a i to je nezbytné pro to, aby občané měli důvěru v soudnictví. Dámy a pánové, tedy jak vypadají v praxi tyto iniciativy, jaká máme čísla, která předkládáme v této zprávě. Takže údaje mm, nyní jsou kompletní a tato čísla nám ukazují, že jsme na dobré cestě pro to, abychom splnili naše společné cíle. V roce 2013 více než 90 eh, eh, odborníků tedy eh, bylo pokryto a máme 210 tisíc odborníků, kteří byli vzděláni za poslední tři roky, tudíž jsme na dobré cestě pro to, abychom splnili náš cíl, který, jak jsem řekl, je proškolit 700 tisíc osob do roku 2020. Ta čísla rostou meziročně a to díky zlepšení našeho systému sběru dat, ale i je to díky tomu, že se zlepšují i nabídky školicích center v členských státech, i když ty výsledky se mohou lišit podle jednotlivých právnických profesí, podle jednotlivých členských států. Takže nejprve podle profesí určitě soudci a státní zástupci, eh, jak si eh, jsou eh, hlavními profesemi, na které míříme, vzhledem k, k, tomu, k té jejich činnosti i vzhledem k tomu, že jsou zapojeni v té evropské síti, tak především podporujeme je každý rok. Výhody vzdělávání v evropském právu a výhody přeshraničního vzdělávání jsou zásadní pro to, abychom vytvořili skutečnou evropskou justiční kulturu. Jak víte, od roku 2014 existuje program eh, výměny soudců a státních zástupců. Tento program i podporuje Mm, ten pocit sounáležitosti, sounáležitosti ke společné justiční kultuře, což dlouhodobě přispívá k tomu, že se bude zlepšovat justiční spolupráce v konkrétních věcech. A e, soudci e, a státní zástupci e, v podstatě i takto těmito výměnami se mohou vzájemně obohacovat kromě toho, že se učí. A i proto e, v těch nových programech máme i nově jmenované e, soudce a státní zástupce. Je to program, který se nazývá IKAOS, e, podle tedy řecké mytologie a on, je, on byl synem au point qu'on l'appelait souvent. DA, a, takže je to velice příhodné e, jméno pro tento program, který jsme dali. A jak víte, po své smrti on se stal jeden, jednem ze třech soudců, takže my jsme proto dali tento e, název. A takže e, tento program ale může uspět eh, samozřejmě přes hm, veškeré ty výzvy a v ním cílem je spojit soudce a státní zástupce z různých členských států a eh, vzdělávat je v evropských eh, dimenzích, v evropském prvku v evropských prvcích jejich činnosti, to znamená budovat v nich tu evropskou justiční kulturu, ale bohužel konstatujeme, že některé členské státy naráží pořád na uh, překážky a nemohou vysílat eh, tyto soudce a eh, především nově jmenované soudce a státní zástupce nemohou eh, vysílat na tyto programy, protože třeba nemají u, soudu dostatečné zdroje, aby je nahradili. Pokud jde o notáře, počet notářů, kteří se zúčastnili vzdělávání, ten se zdvojnásobil mezi lety 2012 až 2013. Více než 5 tisíc notářů bylo vzděláno v minulém roce a to asi 20 celkem členů této profese a mm, to je významné, významný nárůst, protože se i zvýšily programy, které jsou financovány z programu civilní justice EU, což nám ukazuje, že Eh, tyto, toto naše úsilí nese své plody. Na druhé straně konstatujeme, že i eh, celoživotní vzdělávání v evropském právu u advokátů, soudních vykonavatelů a zaměstnanců soudu, to je pořád ještě eh, velice malé, velice, hm, je to méně než 2%, i když my chceme dělat více pro tyto profese, třeba soudní vykonavatelé, protože ti eh, i čím dál více kvůli evropské legislativy třeba budou muset doručovat eh, rozsudky do zahraničí, nebo eh, i zaměstnanci soud, soudů. Někteří zaměstnanci třeba jsou skutečnými asistenty, asistenty soudců a často jsou to osoby, na které se především eh, ti účastníci řízení obrací. Závěrem, dámy a pánové, je třeba udělat ještě velký pokrok, jak pokud jde o identifikaci potřeb, jak pokud jde o eh, to, abychom i eh, tedy, jak si udělali si takovou, takový, takové sčítání všech těch kvalitních poskytovatelů služeb. To je nezbytné pro náš úspěch a opakuji, je to náš společný úkol, tedy společný úkol evropských institucí, členských států i těch vzdělávacích center a e, dotčených profesí. A my jako komise, my budeme pokračovat s naší podporou, to, to znamená, budeme financovat přes kvalitní přeshraniční projekty v příštích letech. A zorganizujeme i konferenci na podzim a samozřejmě i mm, budeme eh, nadále pečlivě sledovat, jaký je pokrok a budeme i toto podchycovat ve zprávách jako v této, tento rok. A Jde nám o ten cíl 700 tisíc osob. Já myslím ale, že to je cíl, který překročíme. A eh, eh, i eh, vy individuálně, i parlament určitě se budete podílet na tomto cíle, protože, cíli, protože Evropský parlament prostřednictvím svých usnesení každý rok podporuje nutnost vzdělávání soudců v zájmu našeho společného prostoru. Vy jste i iniciovali ten pilotní projekt, který jsme my v komisi zavedli v letech 2012 až 2014 chceme, aby se to rozvíjelo dále a je třeba, abychom upozorňovali eh, lidi z profese i členské státy, jak je důležité vzdělávat v evropském právu. Na to potřebujeme mít kvalitní projekty, kvalitní nabídku vzdělávání, ale i dostatečný počet účastníků je třeba, abychom tedy vůbec byli schopni vytvořit ten evropský prostor, tak je třeba, aby všechny osoby měly záruku, že všichni právníci v Evropě budou znát evropské právo a že budou schopni ho korektně aplikovat. E, kvalitní justice, to je naše povinnost, kterou máme vůči evropským občanům. Je to i nutnost pro demokracii a pro e, e, naše občany. Pane předsedo, já vás chci ujistit, že... Will, eh... Pane předsedo, eh, já vás chci ujistit, že uh, se nám podaří uspět eh, v tomto goulu, uh, v tomto cíli. Nakonec, stejně jako Chuck Berry, uh, zase budeme mít více než 2000 mil uh, na Route 66 Děkuji vám mnohokrát. Máte zcela pravdu, že parlament velice podporuje eh, kvalitní, kvalitní justiční vzdělávání. Takové jsou moje zkušenosti ta léta v tomto parlamentu. Jeden z důvodů je, že samozřejmě tady máme spoustu právníků na našem výboru, ale také naše kompetence eh, na výboru eh, v oblasti občanského a trestního práva se tady eh, zvyšují. Máme tady kolegy eh, z výboru pro právní záležitosti, ale pro neprávníky jejich chápání přeshraniční eh, právní spolupráce, vzájemného uznávání je věc stále složitější, takže dobře chápeme Prostě právníci i musí mít uh, důvěru v přeshraniční postupy. Nejedná se o žádnou suchopárnou věc, je to kritická věc. Neustále dokola vidíme, jak uh, se něco zhroutí, když tady není školení a důvěra. Pokud si například toto uh, přečtete, tak uvidíte, že je tady spousta věcí, kde spousta zemí neposílá určité právníky na školení a tohle se nám tady hromadí. A otázka, kterou si musíme položit, je taková zralejší. Školí se tady spousta právníků a my se musíme zabývat kvalitou. Jako parlament bychom se měli postarat nebo zjistit, co vlastně funguje. Protože teď jsme v mnohem zralejší fázi. Takže tolik tedy má taková připomínka ještě předtím, než zahájíme. ale určitě eh, vás podporujeme za ta léta. A teď eh, dáme slovo paní Gomez nejdřív. Děkuji. Já jsem opravdu velmi eh, ráda za tuto zprávu, je zajímavá důležitá. parlament ji podporuje. Mám několik konkrétních otázek k tomu, co jste zmínil. Nejdříve jste říkal, že budete věnovat pozornost přípravě eh, právníků v oblasti terorismu a, a potřeby boje proti radikalizaci. do jaké eh, míry eh, jste schopni eh, se zaměřit na uplatňování základních práv a nástrojů, které jsou k dispozici v Evropské unii i jinde, kde členské státy se zavázaly ty instrumenty dohodovat, dodržovat. V mé vlastní zemi například se stále více používá a odkaz na ústavu, která zaručuje přímou aplikaci těch mezinárodních instrumentů pro lidská práva, ale není tady dostatečná citlivost pro celou tu škálu těch instrumentů. A to je velmi důležité, když e, se tady bavíme o terorismu a prevenci e, radikalizace nebo eh, dokonce trestání radikalizace. Druhá otázka se týká toho kybernetického výcviku. Stále častěji, nejenom u terorismu, ale u organizovaného zločinu, a u boje s korupcí, praní praní špinavých peněz, je třeba odborného vzdělání v počítačových technologiích, které nejenom policisté nemají, ani na to nemají odborníky, kteří by je podpořili. Takže do jaké míry si myslíte, že je tohle třeba řešit? A řešíte to. A potom je tady otázka soudní spolupráce. Některé členské státy mají systémy, kde eh, celá řada je třeba eh, řada dohod v oblasti trestní spravedlnosti například u obvinění z korupce. A to může narušit eh, například výkon spravedlnosti v jiných zemích. Například v Portugalsku máme tady příkaz, případ německého soudce, který se ve věci prodeje pororek tam eh, tedy eh, vydal rozsudek, zatímco v Portugalsku se nic nestalo a eh, státní zástupci říkají, že němečtí státní zástupci nespolupracovali a němečtí státní zástupci říkají, že nespolupracovali plně, protože byla dohoda, v Německu je zákon, který umožňuje důvěrné dohody s těmi obviněnými z korupce ve třetích zemích, jako u nás například. současné eh, době eh, jsme svědky eh, stále více neoliberálního přístupu v těch v systému ISDS, čili nestátního výkonu spravedlnosti, abych tak řekla. Neříkám to vlastně ani spravedlnost. Jak je právní profese informována o tom, aby vůbec mohla fungovat v tomto rámci, nebo vlastně bojovat proti takovému to rámci, který si myslím, že je nesmírně škodlivý pro zájem eh, spravedlnosti v Evropské unii a ve světě jako celku. Děkuji. Já bych tomu jenom dodal ještě něco. Jak rozhodujete? Já jsem viděl tady ten kolášový graf. o vašich e, tedy e, školených. Jak se rozhodujete o rozdělení těch procedurálních věcí, například e, trestní právo, procesní, občanské a tak dále? A potom tam máte nový zákon o těch zahraničních podobnících a radikalizaci. Jak rozhodnete, kam napřete zdroje? Protože v zásadě vy musíte učit procesní právo v jednotlivých zemích, mezinárodní právo, soukromé a tak dále. Takže jak tam do toho chcete dávat tu legislativu o zahraničních bojovnicích třeba? To bych dodala, dodala k tomu, co se ptala paní Gomez a teď Birgit Zippel. Děkuji, pane předsedo. Když tady v Evropském parlamentu hovoříme o nových zákonech, vždycky eh, tady hovoříme o základním eh, principu vzájemné spolupráce věcech justiční a sice o vzájemné důvěře. A neustále opakujeme, že ta nevzniká snadno, ale eh, důvěrná spolupráce a vzájemná důvěra a mezi jednotlivými státy eh, si vyžaduje hodně práce, abychom pochopili ty jednotlivé systémy a zjistili, kde je ještě třeba jednat. Já eh, si, eh, jsem ráda, že Eh, se bavíme o tom, eh, jak informovat soudce eh, o alternativách k trestu odnětí svobody. To je debata, kterou tady už vedeme nějakou dobu v Evropském parlamentu. Do jaké míry se můžeme vyhýbat trestu odnětí svobody? A ehm, potom je tady trošku iritující pokud jde o jednotlivé skupiny, které se účastní toho vzdělávání, tak tam je zjevné, že v současné době se klade eh, důraz na eh, soudce a státní zástupce. Já jsem to pochopila tak, že jsou tady zvláštní prostředky, eh, zejména pro vzdělávání soudců a státních zástupců. Ale k dobrému justičního systému patří také advokáti, bez pochyby. A mě by zajímalo, jestli advokáti jsou skupinou, která není tak eh, eh, početně zastoupená, protože je těžké se k ním dostat, nebo je jich tolik, nebo je to eh, dáno nedostatkem zájmu, to si myslím, že by bylo také důležité, nebo je to tím, že v minulosti jsme měli hodně evropských zákonů k trestnímu stíhání, ale ty procesní věci jsou poměrně nové. Tohle je třeba totiž eh, zlepšit, aby i eh, advokáti znali zákony, se kterými musí eh, zaobcházet. A potom podíl lidí v justici v jednotlivých členských státech se velmi liší. Mě by zajímalo, jestli je tady nějaká paralela k otázce, jak intenzivně nebo extenzivně se evropská legislativa implementuje v praxi v těchto členských státech? Nebo nejste schopen eh, tady vidět nějaké souvislosti, ze kterých by se dalo usoudit, eh, proč účast některých členských států je větší než eh, z jiných? Thank you. Next. Děkuji. Nyní pan Kako. Yes, chairman, I, I... Ano, pane předsedo. Uh, mě tahle prezentace zajímá. A vy jste se tu zmínili o tom, že jste navázali kontakty s advokátními komorami a združeními po celé Evropě. Většina těchto organizací už organizuje nějaké vydělávací programy, i když například ve Walesu se nyní, byla nyní funkce pořádání školení předána do rukou soukromých firm. Někde probíhají pořád ještě na akademické půdě, ale tedy e, něco je komerčního charakteru, proto došlo k diverzifikaci a mě by zajímalo, jestli jste kontaktovali osoby, které organizují zkou, strukturu eh, zkoušek eh, ve Anglii a Walesu jak pro advokáty, tak eh, právní zástupce a mě by zajímalo, kdyby tyto programy byly přidány k současným výukovým programům, do jaké míry by bylo možné žádat o finanční podporu. Když se podíváte na zprávu, ta do takových detailů nezachází. No to je důvod, proč, jsem, proč kladu tuto otázku. Já jsem chtěla říct si ostatním poslancům, že například Spojené království tedy není zapojeno do toho systému zkoušek pro advokáty, ale půjdeme dál. Já se omlouvám, pane předsedo, já jsem nebyla v místnosti během prezentace samotné, takže eh, moje otázky jsou možná redundantní, možná jste to už řešili. Nicméně, když se podívám na zprávu, na jedné straně obsahuje dobré zprávy, totiž že Sylvia Lee byla proškolena. Na druhou stranu, když se podíváte na ta procenta a na tu reálnou dobu, která je věnována proškolení v evropském právu, je to eh, spíše nízká míra účasti. Jsou tu také velké rozdíly mezi členskými státy a pokud chceme mít ten společný prostor svobody práva a tak dále, pokud chceme zajistit eh, stejnou kvalitu práva, dodržování práva ve všech členských státech, eh, tak, eh, by, tak nám ještě zbývá tady hm, mnoho práce a já si říkám, jestli jste podle vašeho názoru zaznamenala, že členské státy z politického hlediska jsou ochotny pracovat na této věci? Mně se zdá, že ne. Evropská komise investuje do těchto programů, ale ono je to především v států. A také profesní organizace by se o to měly zajímat. Není to něco, co pouze nabízí komise. To by si měli vyžádat sami tedy zástupci příslušné profese. A mě by tedy zajímalo, jestli jste opravdu svědky zájmu a snahy ze strany členských států, případně co může komise udělat pro to, aby tento zájem posílila. Děkuji, já jsem také dorazila pozdě, neslyšela jsem celou prezentaci. A možná tady zacházím mimo rámec působnosti. Nicméně já jsem se podívala na školení věnovaná environmentální legislativě, abych zjistila, jestli existují nějaké společné osnovy v této věci. Zatím tedy po Evropě je problematika environmentálního práva řešena různě. Já jsem se například vrátila ze Španělska, kde tedy nedodržují ani tu základní environmentální legislativu. A mě by zajímalo, jestli máte tedy jestli je vaším záměrem přijít se společným proškolením i v této oblasti, nebo jestli je to úplně mimo rozsah působnosti. Samozřejmě tedy, že to školení pro pracovníky soudu se zabývá jak procesními záležitostmi, tak konkrétními tématy. Děkuji. Dobře, děkuji. Já bych se chtěla zeptat eh, eh, po eh, teroristických útocích v Evropě, tak komise přijala novou strategii. Takže já bych se chtěla zeptat na toto, pokud jde o trestní právo. Můžete mi říci, zdali máte nějaké poznatky o programu, který by eh, byl efektivnější právě eh, eh, pokud jde o vzdělávání soudců, jak pracovat s podezřelými, protože to se dotýká samozřejmě i podměnného propuštění a vězeňské služby. Takže, takže tak samozřejmě tady jde o to zabránit radikalizaci ve věznicích především, tam k tomu hodně dochází. A další otázka. Chtěla bych znát názor, zda je nezbytné i používat kompetence Eurojustu mm, e, vůči jiným státům, které nejsou členy, jako třeba vůči Turecku, Zdali to je možné. Děkuji. Děkuji, Terezo. A nyní... Mr. Finesco Murillo, please. Já nyní tedy předám slovo zpátky. Děkuji, pane předsedo. Nejprve jedna obecná připomínka společný síl, to, co je zásadní, je posílení vzájemní, vzájemné důvěry, zvláště pokud jde o přeshraniční řízení, přeshraniční záležitosti. A za druhé, nezapomínejte, že rozpočet Evropské unie má svá omezení. Máme tady určitý společný úkol, společnou snahu vyškolit co nejvíce pracovníků právní profese ve členských státech, ale to bude třeba navázat na interní školící programy a spolupracovat s advokátními komorami. A já jsem si opravdu jist, že to bude fungovat dobře. Mám dobré zkušenosti ze spolupráce s advokátními komorami například v Anglii a Walesu. Protože ty jsou tedy otevřené účasti v různých školeních. Jaký je problém? Problém spočívá v tom, že máme údaje, víme, co jsou zásadní témata. K tomu máme také zajímavá školení, například eh, pro školení soudců, zvláště těch začínajících. Máme také srovnávací údaje, pokud jde o přeshraniční spolupráci. Je to skvělý nápad, že německý soudce eh, cestuje do Francie, francouzský do Polska a tak dále. A díky tomu tedy se rozšiřuje obzory a jeho kariéra je skutečně evropská. Já jsem spolupracoval se španělskou advokátní komorou a dospěl jsem k závěru, že není problém zapojit praktiky do školení. Je ovšem třeba, aby ta školení byla velmi konkrétně koncipována. Dejme tomu, že máte školení v nových aspektech rodinného práva. Samozřejmě anglická, španělská, německá advokátní komora pracuje na základě národní legislativy. Ale součástí toho školení je i evropská AKY. Jde tedy o to, abychom organizovali školení s přeshraničním dosahem. A já jsem si jist, že ve všech členských státech pro všechny pracovníky právní profese, ať už jsou to soudci, advokáti a tak dále, nabízíme kontinuálně Eh, odborné školení, takže to již existuje. A teď tedy konkrétní otázky. Pane předsedo, vy jste se ptal na rozdíl v pojetí práva podle národní úrovně a jiné. A my nyní vybíráme projekt, kterého se bude potom týkat vyhlášená veřejná soutěž eh, pro roku, v roce 2015. Tady musíme stanovit priority. Hovoříme tu například o boji proti terorismu, o skutečně tedy přeshraničních problémech, ale v tuto chvíli nemohu být konkrétnější, protože tedy teprve vybíráme ten nosný projekt. Budeme muset být tedy konkrétnější při výběru těchto témat. Pokud jde o konkrétní otázku paní Gomez. Já s vámi souhlasím. Jiná otázka. Jiná otázka. Boj proti terorismu a zachování základních práv. Mohli bychom postupovat jiným způsobem? Ne. To prostě máme v krvi. Ale ve všech našich školeních hovoříme o boji proti terorismu, zároveň však zopakujeme, opakujeme, že eh, respekt vůči základním lidským právům je eh, konstantou. Pokud jde o zločiny po internetu, 28. dubna komise přijme strategii v oblasti bezpečnosti v Evropě a tam asi najdete odpovědi na vaše otázky. A po 28. tedy můžeme diskutovat znovu. Pokud je o různé formy soudní spolupráce, boj proti organizovanému zločinu, korupci, Máte tedy naprostou pravdu, existuje celá řada různých zpráv, ale my potřebujeme postupovat tedy ambiciozně. Pokud je o ochranu finančních zájmů Evropské unie, je potřeba přijít s opravdu ambiciozními návrhy, protože my tu bojujeme proti korupci, potřebujeme mít eh, státní zástupce, kteří budou schopni koordinovat své aktivity a schopni opravdu chránit zájmy Evropské unie. Dnes tady to probírat nebudeme, to budeme probírat na jiných zasedáních. Já teď přeskakuji k otázce paní Jiménez, boj proti terorismu. Otázka toho zajistit <laughs> skutečně preventivní politiku proti radikalizaci. Otázku vzdělávat osoby eh, ve našich evropských penitenčních systémech, eh, a kteří každodenně naráží na realitu eh, osob, eh, které případně by mohly být radikalizovány. A zde je třeba garantovat, že skutečně to bude ústřední prvek našich vzdělávacích plánů. A já myslím, že i paní komisařka Jaurová jasně vyslala k tomu signál v těchto měsících. Teď eh, my tedy eh, schromažďujeme eh, informace o tom, jak to nejlépe funguje, v kterých státech, eh, ty nejlepší postupy, třeba v Británii mají dobré zkušenosti, kde, kde mají systém těch imánů ve věznicích, a takže to bychom mohli použít třeba. A, takže a to je ten klasický přístup prostřednictvím takzvaného soft law. Máme celou řadu nástrojů, máte pravdu, je to ústřední téma vzdělávání a je třeba i zahrnovat tedy profese jako pracovníky vězenské služby. Eh, tady byla další otázka, která se eh, týkala toho, že bychom měli mít eh, nejenom tedy represe, ale i prevenci. Nejenom trestat, ale i bránit dopředu, aby to nevzniklo. Takže paní Cipel. Dobře. Bojujeme. A budeme v tom boji pokračovat. Já si pamatuju, že když jsem začal eh, s touto agendou, tak eh, to bylo v kabinetu pana Vitorína v roce 2000 a eh, v prosinci 2000 byl přijat akční plán o vzájemné důvěře ale, e, takže, ale v tomto boji pokračujeme a budeme pok- bojovat určitě i s vaší podporou. A teď e, k různým těm profesním skupinám, ne paní Cipel. Já jsem hovořil o soudcích a státních zástupcích. Máme více než 20 tisíc e, vyškolených a aktivit tedy ale máme další menší vzdělávací akce, které provádí třeba různé tedy eh, komory eh, tedy, a združení. Mm, no, jo. A takže jich je více, dejme tomu 40 tisíc, není to třeba tak systematické jako to počáteční vzdělávání, ty počáteční programy vzdělávací, ale je třeba, aby ten přístup byl ze spoda nahoru tedy bottom-up a ne, aby to bylo nařízeno ze zhora top-down. A teď otázka, je, zdali zde existuje paralela mezi různými členskými státy, pokud jde o vzdělávání, implementaci evropského práva a tak dále. Já. Zdali náhodou. Ne, tam ta, skutečně je to velice proměnlivá geometrie, jak to říkáme, závisí to na různých okolnostech, na systémech, které kde jsou. Závisí to i na e, důležitosti třeba různých těch e, spolků, združeních, e, komor v různých zemích, ale já slibuji, že budeme mít konkrétnější údaje do budoucna. Já myslím, že jsem odpověděl otázku, která se týká advokátních komor. Paní Sipel, teď francouzsky. Eh, zdali zde existuje politická vůle. Ano. A otázka je, zdali skutečně můžeme harmonizovat různé úrovně vzdělávání? Ne, k tomu nemáme pravomoce upřímně řečeno si myslím, že všichni pochopili, že proto, abychom měli dobré soudce, státní zástupce, notáře, vyškolené v evropských věcech, tak to je i e, tedy i ekonomická otázka. Není to, nebude to všechno hned přes noc, ale jsme na správné cestě. A zdůrazňuji také, že Eh, advokátní komory, tedy ty profesní komory, eh, jsou skutečně velkými důležitými aktéry, kteří se více a více zapojují. Paní Kavajos, ano, vzdělávání, teď španělsky, eh, tedy ekologická kriminalita, environmentální ekologika, eko, kriminalita a vzdělávání v, v této disciplíně. Ano, ano, to je eh, zahrnuto v různých programech. Konkrétně zdůrazňuji bez toho, aniž bych eh, chtěl tedy mm, něco předjímat, tak uvidíte 28. dubna. Eh, uvidíte, že i tedy environmentální kriminalita je důležitou součástí i jaksi naší bezpečnosti. A mm, Eurojust a jeho externí kompetence. Ano, nyní diskutujeme s Eurojustem a zjišťujeme, jak to může být se zahraniční spoluprací. S kým může Eurojust spolupracovat tedy ve třetích zemích? Takže já doufám, že jsem zodpověděla na ty otázky. Děkuji. Já myslím, že jste zareagoval na všechny otázky a vidíte, že naši členové jsou či nejsou právníci, mají velký zájem my v našem výboru eh, již velice aktivně v minulosti jsme se zabývali vzděláváním, protože víme, že je důležité a mm, do budoucna i budeme tomu věnovat velkou pozornost. I paní komisařka Jourová také řekla, že to je její priorita. Zde nám to sdělila a takže eh, je třeba, aby toto také splnila. A děkuji, že jste přišel. Děkuji kolegové a nyní můžeme přerušit na 10 minut. Máme zde eh, dva zpravodaje, kteří eh, zahájí další bod, což je holistický přístup k migraci. Takže kolegové, prosím, eh, na 10 minut pauza a začneme přesně v 11.30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 Um, Vážení kolegové, usaďte se, prosím, začneme. Děkuji za ten eh, podpůrný pokřik, to opravdu pomohlo. Takže kolegové, uh, já tě budu používat uh, do budoucna také. Takže kolegové, prosím, usaďte se. Dnes jsme zahájili jednání o strategickou zprávou k situaci ve Středomoří a nutnosti celostního přístupu k migraci. Dnes tady máme první výměnu názorů za přítomnosti Dimitrise Avramopulose, komisaře pro migraci vnitřní věci a občanství. Je tady také doktor Lorenz Gonzi, bývalý marský premiér a parlamentní tajemník eh, tajemnice eh, pro evropské záležitosti eh, za lotické předsednictví paní Lukaševice. Vážení kotegové, my jsme tu zprávu strategickou vlastně iniciativy k situaci ve Středozemním moři a o nutnosti celostního přístupu k migraci spustili před několika měsíci. Je to pro nás velice důležité. Máme tady dva zpravodaje, paní M Bartumecu a paní Cecil Pionge které nám ukáží, že eh, toto je velice důležitá eh, věc. Jako eh, výbor chápeme, jak je důležitá migrace jako přístupní jako holistické záležitosti. Víme, co se děje ve středozemním moři, ale potřebujeme holistické řešení k tomu, co se děje. Eh, v této chvíli musíme spolupracovat jako výbor a snažit se dosáhnout eh, řešení. Tak, abychom eh, mohli plnit tento zásadní úkol. Dnes tady vedeme první výměnu názorů, kdy můžeme tedy poukázat na první hlavní priority. Proto tady máme pana komisaře a také dva další hosty. Než se tady pustíme do nebo než vyslechneme dva naše zpravodaje, tak eh, bych chtěl nejdříve zmínit, že poté, co vyslechneme zpravodaje, tak nám pan komisař eh, řekne, jaká je aktuální situace a také doktor Gonzi nám eh, nastíní, co to znamená pro eh, jednu z klíčových zemí ve středozemním moři. Co to znamená? Co to jsou jaké tlaky jsou eh, prakticky na místě eh, členských států ve středozemním moři? Nyní tedy dám slovo spolu s pravodajům, aby nám řekli tedy k obsahu správně co a k metodice. Takže dám slovo paní Mecole a paní Kiangi následovně. Nejdříve tady paní Mecola. Prosím, eh, představte nám eh, názory na vaši zprávu. Děkuji, Klóde, a děkuji, eh, pane komisaři Avramopoulosi, pane bývalý premiére Gonzi a paní tajemnice Lukaševica. Já budu dneska hovořit anglicky. To, co se stalo v posledních dnech ve středozemním moři, nám opět ukázalo, jak důležité je, aby Evropa eh, se konkrétně stavila k migraci a eh, přešla k eh, kondolencím na Twitteru od kondolencí na Twitteru ke skutečným krokům. Už je mm, příliš pozdě pro tisíce lidí, kteří zemřeli při překračování Středozemního moře. české státy se baví o zvyšování Eh, přitažlivosti a eh, mrtvoly se nám eh, vyplavují na plážích. Dnes titulky na Maltě hovoří o absolutní krizi. Máme před sebou další léto a dostalo, dospělo to takhle daleko. Když jsem přišla do tohoto parlamentu téměř před dvěma lety, tak jsem říkala, že migrace je evropská otázka, která se vyžaduje evropské řešení a Není to jenom pro Itálii, i Maltu nebo Řecko problém, ale pro každý jednotlivý členský stát Evropské unie. Ale o dva, lety, dva roky později tohle ještě se neprosadilo. Máme tady uh, varovná znamení už léta a uh, poslední měsíce tady máme jedno varování za druhým od uh, nestátních organizací a OSN, uh, že nestabilita v Libii povede k nárůstu migračních toků ve středozemním moři. Nalezli jsme prostředky, politickou vůli a aktiva, abychom eh, mohli eh, eh, prakticky vykořenit piráctví u somalského pobřeží, ale zatím neřešíme migrační otázky tímto způsobem. A proto je důležité, že dnes začíná tato dvoustranná No, dvoustranická zpráva o migraci a je důležité, aby eh, komise se zabývala každým aspektem eh, migrace a azylu a vydala jasný signál občanům, že, občan, že Evropa je po jejich boku a nedovolí aby se z eh, Sredozemního moře stal hřbitov porušených slibů, zničených nadějí a životu. Naše zpráva se pokusí eh, postihnout jak vnitřní, tak vnější rozměr eh, této otázky a zapojit všechny politické frakce, které se chtějí účastnit řešení problému. Naš eh, signál nemůže být, že se hašteříme, ale že jsme jednotní. A proto paní Genge a já jsme se dohodli, že budeme spolupracovat s každým v této věci. Naším cílem je, aby ta zpráva byla holistická, a aby eh, se zabývala solidaritou eh, nejpostiženějších zemí mm, eh, s posilováním schopností pro sdílení rizik boje s organizovaným zločinem, který ty je z nejzranitelnějších a, a zajištění efektivního azylového systému, řešení migračních cest a na situaci v nejpostičnějších členských státech budeme se zabývat e, systémem bezpečné a právní migrace nebo legální migrace e, zlepšováním e, mechanismu pro navracení a znovu usídlování a spolupráce se třetími státy a budeme se zabývat také tím, jak eh, efektivně vynakládat prostředky na otázky vnitra. Také se musíme zabývat praktickými otázkami bezpečnosti hranic a boje s eh, eh, obchodem s lidmi. Máme tady nový fenomén opuštěných lodí ve středozemním moři. A v roce 2014 Evropská unie Eh, zaregistroval 650 tisíc žádostí o mezinárodní ochranu. To je nárůst o 40% ve srovnání s rokem 2013. Vzhledem k situaci v Sýrii a ke zhoršující se situaci v Libii musíme být připraveni na další výzvy a musíme být eh, připraveni se tomu postavit eh, tváří v tvář a posílit naše agentury příslušnými zdroji. Také tady slyšíme stále více o potřebě solidarity se členskými státy, které eh, řeší největší dopady eh, migrace. Je když jsem z Malty, tak toto musím neustále zdůrazňovat. To, co se děje ve středozemním moři, je přímý důsledek toho, co se děje v subsaharské Africe a v Libii. Musíme toho udělat více, abychom pomohli eh, zemím v regionu, se eh, postavit na vlastní nohy a zastavit-li přitažlivost. Eh, odpovědí není pevnost Evropa, musíme se zabývat legálními eh, cestami migrace jako součást naší strategie. Pokud to budeme ignorovat, tak se k řešení nedostaneme. A teď závěrem. Po tragédii Lampedusy v roce 2013 Evropský parlament my jsme schválili klíčové usnesení jdoucí napříč eh, frakcemi k eh, řešení té otázky. Eh, kež by členské státy znovu převzaty, převzali štafetu a tlačili na řešení. Zatím to tak nedělají. Musíme pomáhat hledání řešení nebo nalézání řešení. Já jsem potěšená se spoluprací s paní Kinge a se stínovými zpravodaji, kteří poukázali na oblasti, ve kterých by chtěli e, s námi dále spolupracovat. Budeme vydávat pracovní dokumenty k jednotlivým kapitolám té zprávy a budeme na tom spolupracovat společně. E, azyl a migrace potřebují e, společnou, lepší, spravedlivější evropskou odpověď. A já a paní Kenge vytvoříme eh, odpověď, eh, která eh, zajistí, aby se Evropa dostala tam, kam se má dostat. A já jsem optimista ohledně toho, že se nám to podaří. Děkuji. A teď. A teď spolu zpravodajka a Cecil Kenge. Eh, děkuji, Claude. I já chci poděkovat panu komisaři Avramopoulosovi a také eh, i eh, bývalému premiérovi Gonzimu a já budu hovořit italsky ve své mateřštině tedy. A mm, Eh, dovolte, abych eh, představila názor. Já bych nejprve začala metodikou a poté eh, řeknu, jaký je obsah našich návrhů. Takže jde o to, aby Evropský parlament se dohodl na pozici průřezově přes všechny frakce a to je důvod, proč práce stínových zpravodajů je zásadní, tak jak jsme i slyšeli od kolegyně. A takže od samého počátku, když jsme začali pracovat na přípravě usnesení, tak <clears throat> jsme tedy mm, se snažili všichni intervenovat a e, koncentrovat se na určitá témata, rozdělit si činnost, ale ne tedy podle nějakých personálních mm, e, zaměření, to ne. Zde musím osopakovat, že v podstatě e, žádný ten, e, žádný ten oddíl není konkrétně přič, přidělen jednomu stínovému zpravodaji. Ne, všichni jsme měli možnost přispívat a před, e, předkládat pozměňovací návrhy, což byl i můj případ a spolu s vámi potom je vyhodnotíme tady. Pokud jde o harmonogram, já myslím, že by bylo vhodné, abychom mm, se zaměřili na tento bod také, protože je to práce velice intenzivní. Jde o to, abychom hlasovali o zprávě do konce tohoto roku na mm, Eh, zasedání výboru LIBE již my máme i naplánována veřejná slyšení, studie, různé mise, cesty, eh, jako do Tuniska například, eh, nebo v rámci tedy akce Mare Nostrum. Takže já si myslím, že tato zpráva z vlastní iniciativy bude vycházet z určitých e, dobrých podkladů a bude se snažit postihnout tento e, transnacionální nadnárodní e, jev, tedy e, migrace, který má celou řadu různých aspektů, které je třeba řešit. Prozatím ta řešení byla neproveditelná, zatím ta politika uzavřít hranice, to je velice pokrytecké. E, Velice často, i kolegyně to zmínila, eh, jsme mm, slyšeli, že krize je propojována s migrací. A zde mm, se hovoří o migrační krizi a eh, bez, kvůli tomu tedy v roce 2014 k nám se dostalo 200, skoro 250 tisíc osob bez eh, dokladů a bez povolení a zde dostali se tedy do našich států, ale my jsme přece průmyslové státy a počet 250 tisíc osob to přece nemůže, způsob naši, nemůže způsobit naši krizi zde. Proto je třeba ale to řešit prostřednictvím společné migrační politiky a řešit to velice rychle. Jsou to naléhavé situace a zde nám právě chybí dlouhodobá strategie a právě proto tato zpráva by měla být významná v tom, že se nám podaří alespoň položit takové základy, abychom skoncovali s touto skutečnou migrační krizí pro, eh, často evropská politika spíše vycházela z určitých aktuálních naléhavých eh, situací a výsledky jsou bohužel, které známe velice dobře, to znamená eh, od začátku roku 450 mrtvých na moři a to jsme teprve v Dubnu a za poslední čtyři roky u Sicílie bylo zachráněno 5 tisíc, více než 5 tisíc migrantů a centra, přijímající centra na našem území, tedy v Itálii, eh, tady jsou již eh, na, mm, na hranici své kapacity a přichází noví migranti. Takže migrační jev nelze řešit nějakými slogany, tak jak často to slyšíme a děláme často, ale tím, že budeme investovat do konkrétních aktivit, eh, my jsme vybrali osm různých sektorů, mm, kterých se to týká a jde o to, abychom měli skutečnou reálnou politiku řízení migračních toků. Zde velice rychle bychom měli tedy říci, o jaké jde aktivity. Za prvé ochrana osoby a základní svobody. Je, to musí být v centru veškerých našich politik. Je nepřijatelné, aby eh, středomoří se stalo eh, eh, hřbitovem. To je naše morální povinnost i reagovat tedy spravedlivě a prostřednictvím našich fondů Eh, provádět tyto různé záchranné akce. Itálie v tom byla velice eh, aktivní. Máme zde, aktiv, máme zde mm, program Mare Nostrum, kdy jsme byli schopni zachránit eh, více než 8 tisíc osob. Já si myslím, že úsilí, mm, mm, které jsou úsilí v rámci programu Titan, to ne, nestačí je třeba, abychom vyslali silný apel, abychom eh, posílili naše záchranné aktivity, které ale budeme provádět společně s veškerými, s ostatními, se všemi ostatními členskými státy a bude to pevně zakotveno v evropské legislativě. Já si myslím, že ten druhý bod, to znamená odpovědnost, tedy principy odpovědnosti a solidarity, to jsou body, které musí být také zásadní. Je třeba, abychom mm, eh, eh, tedy abychom tedy i e, e, e, řešili věci ne pouze aktuálně, ty, které jsou naléhavé. Ne, zde je třeba, abychom k tomu přistupovali strukturovaně, systematicky, abychom i zjistili, jaké jsou možnosti stávajících programů, humanitárních programů, mezinárodní ochrana, usídlování migrantů zde a zde máme různé další iniciativy, které byly zahájeny a mm, i když Eh, zde máme určité eh, pochybnosti, především pochybnosti, pokud jde o transitní země, protože zali vůbec jsou schopny poskytovat tuto humanitární ochranu. Proto je třeba i posílit naše legální politiky pro tyto migranty a zároveň i bojovat proti těm kriminálním jevům s tím spojeným. A to je holistický přístup, který musí tedy zahrnovat i eh, spolupráci se třetími zeměmi, nejenom těmi kolem středom, středozemního moří, ale i s zeměmi subsaharské Afriky. Je třeba třeba oživit eh, proces zrabatu a eh, je třeba posílit proces z Kartumu. Já si myslím, že dodržování základních práv a lidských práv, to musí být v centru eh, politik i afrických států. Já bych chtěla zde zároveň využít tohoto a položit otázku pana komisaře, protože pan komisař navštívil celou řadu různých zemí, Španělsko, Itálie, Tunisko, a mm, já bych velice ráda se chtěla zeptat, jaké formy strategické spolupráce lze navázat se třetími zeměmi a především, co lze očekávat od příští agendy eh, migrace, kterou přijme komise. A eh, já nebudu protahovat diskuzi, protože určitě ještě bude prostor eh, doložit další body posléze, ale jenom bych chtěla říci, že my, tedy já jsem a kolegyně, my jsme vstřícné z e, úzce spolupracovat se stínovými zpravodaji, tak abychom Nakonec měli zprávu z vlastní iniciativy, která e, bude sdílená všemi a která bude mít reálný efekt v 28 státech. My tedy chceme úzce spolupracovat i s Evropskou komisí, s radou s vysokou představitelkou pro zahraniční a bezpečnostní politiku i se dalšími organizacemi, které zde jsou rovněž zastoupeny v tomto sále. Děkuji. Well, thank you both. Děkuji oběma. Jak vidíte, obě jste hovořili o problému s určitou mírou naléhavosti a také z toho jasně ilustrovali. A my se chceme zeptat pana komisaře, co tedy hodlá komise dělat, protože tohle není zpráva kosmetická na ozdobu, ale je to strategická zpráva a mm, z ní jasně vyplývá, že chceme nějakým zásadním způsobem přispět k řešení situace v středozemním moři. Je tedy velmi dobré, že se můžete účastnit už první výměny názorů. A teď bych tedy rád slyšel, co vy můžete říct k těmto zprávám. Musím říct, že mi obě zpravodajky udělali svým vystoupením opravdu radost. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne. Vážení poslanci, vážení zástupci předsednictví, vážený pane premiére, Je mi potěšením znovu zasedat ve výboru Libe a debatovat o této věci. Začnu tím, že zdůrazním, jak dobře načasovaná vaše iniciativa je. Já opravdu vítám příležitost zahájit výměnu názorů příjezd více než sedmi tisíců migrantů, a to je tedy těch sedm tisíc životů, které se od pátku podařilo zachránit. A jde tedy o odhad Frontextu, pokud jde o jejich počty. A myslím jasně ukazuje na to, jak vypadá situace na naše vnější hranici. Evropa je obklopena nestabilními režimy, a to od východu až po sever Afriky. A na východní hranici k nestabilitě přispívá také ozbrojený konflikt na Ukrajině. Konflikty v Syrii a Iráku vedly k tomu, že obrovské počty lidí byly vysídleny, což mělo zásadní socioekonomický dopad na sousední země, včetně Turecka, Libanonu a Jordánska. Pak tu samozřejmě máme Libii, což je eh, téma, které slycháme často v debatách. A vzhledem k tomu, jak vypadá situace v našem sousedství, musíme se připravit na velké migrační tlaky. A komise je připravená udělat, eh, co může, aby pomohla těm členským státům, které jsou tímto postiženy nejvíc. Nedávno jsme nabídli krizovou finanční pomoc eh, dalším členským státům a jsme připraveni to zopakovat znovu v budoucnosti, pokud to bude potřeba. Navazujeme na aktivity, které již rozpracovala zvláštní skupina, ale je jasné, že to nestačí, že budeme muset udělat víc. je potřeba pomoci členským státům při obraně jejich hranic, tedy je s nasazením Frontexu, a také posílit proces azylového řízení. Tady nejde jenom o hranici, která běží podél eh, Středozemního moře, ale také například bulharskou nebo řeckou. Bezprecedentní a množství migrantů před našimi branami je bohužel realitou a my se musíme přizpůsobit. Tyto opakované události, opakované jevy nás nutí řešit věc systematicky a nikoli pouze reagovat na krizové situace. Je třeba řešit problematiku přistěhovalectví už tady u jejího kořene, u jejího vzniku. Jak víte, v květnu Evropská komise zahájí proces, v rámci kterého představí sadu efektivních a trvale udržitelných opatření v boji proti migračním tlakům. Komise tedy představí svoji představu toho, jak by měla postupovat Evropská unie. Náš přístup k migraci se opírá o čtyři pilíře, které spolu úzce souvisí a všechny jsou stejně důležité. Tady se chci vyjádřit k tomu, co řekl Roberto před chvílí řekl něco, s čím mohu naprosto souhlasit. Jestliže chceme najít řešení, nemůžeme ignorovat různé aspekty tohoto problému. Solidní systém azylového řízení v Evropě nabízí migrantům určitou ochranu a záruku jejich práv, ale málo je zapojuje. A je třeba tedy najít rámec, podle kterých lidé s různými profesními dovednostmi, které v Evropě potřebujeme, mohou do Evropy přijíždět. Boj s nelegální migrací také zahrnuje tedy boj proti pašerákům lidí a obchodníkům s lidmi a konečně Je sice třeba chránit naše hranice, ale Evropa musí zůstat otevřená. Evropská komise, nebo tedy celá Evropská unie, nemůže hned vyřešit všechny problémy najednou. Paní Kinga řekla něco ve svém vystoupení, co mě potěšilo. Vy jste řekla, že vaším záměrem je vypracovat zprávu podpořenou všemi politickými frakcemi. A mým záměrem je představit evropský program, který naváže na to, co už v této věci dělají členské státy a který zapojí eh, také všechny agentury Evropské unie a Evropský parlament do, do řešení problému. Potřebujeme komplexní přístup, potřebujeme úzce spolupracovat s členskými státy, protože jsem také zahájil dialog s každým z nich. Já jsem eh, jedná s celou řadou ministrů vnitra, navštěvuje členské státy a vždycky apeluje na členské státy, aby ukázali solidaritu prostřednictvím konkrétních opatření. Ve středozemním moři došlo k situaci, kdy tisíce uprchlíků, kteří proudí z Libie a také z Turecka do Itálie a Řecka, Eh, ukazuje na to, že je třeba daleko důkladně jednat s třetími zeměmi a mezi ně patří i Maroko, Egypt a Tunisko. Také vím, že proběhne společné zasedání výboru Libe a DEV. Protože všichni víme, že přistěhovalectví a rozvojová pomoc spolu úzce souvisí. Musíme posílit spolupráci s třetími zeměmi a také aplikovat nástroje zahraniční politiky, sousedské politiky, rozvojové pomoci a obchodní pomoci, tak abychom lépe zvládali migrační toky. Nemůže jít o jednostranný vztah. I třetí země musí pochopit, že spolupráce s námi v této věci přináší své výhody. Budeme také nadále poskytovat podporu sousedním třetím zemím v jejich snahách umožnit usídlení eh, vysídlených osob. Úspěšná migrační politika totiž také závisí na možnosti těmto lidem umožnit se zapojit, získat zaměstnání a tak dále. Vážení poslanci, vzhledem k tomu, že zkrátko i dlouhodobého hlediska čelíme velkým výzvám, musím zopakovat, jak důležité je přijít s konstruktivní a úzkou spoluprací mezi institucemi Evropské unie a Evropským parlamentem. Když jde o migraci, nemůžeme si dovolit se vzájemně konkurovat. Evropský program v oblasti migrace zohlední strategické pokyny, které přijaly členské státy loni v červnu a usnesení o holistickém přístupu, který parlament schválil loni v prosinci. A já jsem tady proto, abych pokračoval v tomto dialogu, vyslechl si vaše návrhy. Nejsem tady proto, abych vám nabídl nějakou definitivní odpověď nebo zacházel do detailů tohoto programu. V tuhle chvíli na něm teprve pracujeme. Já jsem tady proto, abych si vyslechl vaše návrhy a ty potom tlumočil na jednáních Evropské komise, kde jistě přispějí k vypracování finální verze programu, který bude zveřejněn na konci května. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Z vaše, zvláště ta vaše poslední věta, tedy, že chceme, aby celý proces byl otevřený, abychom navázali opravdu solidní dialog s komisí je něco, co mohu naprosto podpořit. Takže děkuji za toto vyjádření. Paní eh, Misola a paní Kiengi obě zmínili, že je třeba přijít s holistickým přístupem k migraci. A pak je tu také problematika solidarity. Všechny členské státy se musí podělit o toto břímě, nejenom státy kolem Středozemního moře. Víte, že solidaritu zmiňujeme opakovaně, takže je opravdu vhodné opakovat, že všechny členské státy se musí zapojit, nejenom ty, které jsou tedy přímo na hranici. Ty členské státy, které jsou tedy v té frontové linii, se potýkají s velkými problémy a proto je mi potěšením tady přivítat malckého premiéra. My chceme vyslechnout celou řadu zainteresovaných eh, skupin a jednotlivců v příštích měsících. A jak paní Mizela řekla, solidarita znamená, že všechny členské státy se musí zapojit do řešení. Takže teď si tedy rádi vyslechneme, co nám k tomu můžete říci. Děkuji. Pane předsedo, vážení eh, poslanci, eh, vážení ne, spoluzpravodajky, eh, vážený pane komisaři, já začnu ve své mateřštině. Chci již zdůraznit, jak důležité to téma je pro nás na Maltě, když se pokoušíme tedy vydat eh, signál všem poslancům eh, toto výboru k tomu, jak je eh, toto téma naléhavé. Naším dnešním tématem je téma nesmírně důležité. Je to pro nás, pro všechny výzva. Je to výzva pro Evropskou unii, aby dostala svým hodnotám. Když říkáme, že člověk musí být středobodem činnosti Evropské unie. Rád bych poděkoval a tomuto výboru a jeho členům za jeho aktivitu a zároveň bych chtěl vyzvat všechny, aby zůstali flexibilní vůči novým odvážným řešením. Léta plynou a my jsme pořád nalezli řešení pro tuto nesmírnou výzvu, které všichni čelíme. Nová odvážná řešení by určitě měla ctít důstojnost každého jednotlivého člověka bez rozdílu. Tento výbor stojí také před výzvou nalézt řešení. Pokusit se nalézt eh, spravedlivé řešení a zároveň Přihlédnout k tomu, že tady eh, přicházíme do styku s lidmi eh, různého etnického mm, původu eh, a v různé situaci a máme tady morální povinnost nalézt nějaké řešení. A teď anglicky. Děkuji vám, že jste mě sem pozvali, abych se s vámi podělil o některé své zkušenosti z výzev v oblasti migrace na Maltě během mého desetiletého premiérování. Jak víte, pocházím ze země, která je v popředí debaty o nepravidelné migraci. Je to otázka, která jde k e, základu našich hodnot jako Evropanů, jako lidských bytostí, jako společenství, které uznává důstojnost a hodnotu každé jednotlivé lidské bytosti. Právě z tohoto důvodu Malta i nadále trvá na tom, že výzvy eh, pravidelné migrace se netýkají výslovně eh, jenom eh, zemí, které se pravidelně nacházejí v popředí této humanitární krize. Malta, Itálie a další členské státy kolem Středozemního moře sdílejí tvrdou a děsivou realitu, kdy musí poskytovat podporu pro tisíce lidských bytostí, které eh, přistávají na našich eh, březích. Ale tato nevyhnutelnost daná tím, eh, že naše země jsou uprostřed hlavních migračních tras, by neměla vyvinit fyzicky vzdálené členské státy Eh, před těmi eh, lidskými tragédiemi, kterým eh, čelíme prakticky každý den, včetně toho, je včera večer. Proto bych chtěl říci, že hmm, ten fakt, že k tomu se musí postavit každý ženský stát bez výjimek. Všichni musí přijímat odpovědnost, poskytnout adekvátní a patřičná řešení. To je pozice, které, eh, kterou sdílí Evropský parlament. A za mých zkušeností eh, premiéra v posledních deseti letech na Maltě tuto pozici do značné míry také sdílí Evropská komise. Bohužel tato eh, pozice tu nezdílí všechny členské státy. Některé z nich si zachovávají velice tvrdé negativní stanovisko. Vytváření eh, holistického přístupu EU k migraci bude možné jenom pokud eh, se překoná ta první překážka. Samozřejmě uznávám, že tato otázka je politicky citlivá. Kdo by to neuznával? Já samozřejmě uznávám, že tato otázka je eh, velice silná pro všechny ty populisty, kteří se snaží Eh, se chutit těm základním instinktům eh, lidským a ne eh, našim základním hodnotám. Ovšem to, taková ta snaha by mě měla bránit vytvořit si přístup založený na skutečných hodnotách Unie. A to se dostávám ke druhé věci. Malta, stejně jako většina jejich středozemních sousedů, má převážně problém s humanitární migrací. Já zdůraznuju to slovo humanitární, protože eh, vždycky jsem měl ten pocit intenzivní, že jakákoliv národní eh, politika eh, v oblasti migrace musí rozlišovat mezi migranty, kteří utíkají před mučením a migranty, kteří hledají lepší ekonomickou budoucnost pro sebe a svou rodinu. Řeknu vám to jasně, abych nebyl nepochopen. Samozřejmě, Všechno jsou to eh, přistěhovalci nelegální, ale představují pro nás odlišné výzvy a proto eh, si vyžadují odlišná řešení. Poukazují na to, eh, že vzhledem k nebo za svého působení v úřadu premiéra jsem neustále řešil ty odezvy na naše eh, prozby o sdílení břemen. Ti, kteří říkají, že to je politicky nepřijatelné, se snadno eh, ohánějí statistikami, které nerozlišují mezi skutečnými humanitárními prchlíky na jedné straně a hospodářskými migranty, také skutečnými mimochodem, kteří přicházejí nelegálně, aby mohli pracovat a posílat peníze domů. Já zdůrazňuji, že obě kategorie si vyžadují eh, náležité řešení. Samozřejmě, ale z mého pohledu dopad eh, eh, řádné migrace v čistě humanitárním kontextu je mnohem důležitější věc, je to mnohem naléhavější. My máme jedno z, jeden z největších počet žádostí o azyl na žadatele. A také máme vysoký počet schválených takových žádostí. Důvod je ten, že 90% lidí, kteří k nám přicházejí, přicházejí z Eritreje a Somálska. V minulém desetiletí jsme dostali 18 tisíc eh, těchto eh, migrantů, což pro někoho připadá jako malé číslo. Ale uvědomte si, že eh, u nás máme 400 tisíc obyvatel a jsme jednou ze zemí s, s nejhustší, s hustotou osídlení, tak to znamená, že jsme dostali ekvivalent toho, že by do Británie přišlo 2,5 milionu lidí. Můžu vám uvést více, silnějších statistik k tomuto. Důležitější ovšem je, že prakticky všichni tyto migranti, kteří k nám přicházejí, byli eh, obětmi děsn, děsivého eh, dění v jejich vlastní zemi. Někteří byli obětí války, jiní byli obětmi nesmírné chudoby. Ve všech případech to byla humanitární krize, která si vyžadovala evropskou a nejenom malckou reakci. Proto eh, za svých deset let jako premiér jsem vždycky tvrdil a i nadále tvrdím vážně, že spravedlivé dělení povinností se členskými státy jako o Malta musí být středobodem eh, humánní a realistické migrační politiky. Jinak bychom obývali ten problém ani nezačali řešit. Bez tohoto aspektu jakákoliv nová migrační politika nebude fungovat. Naopak, Nebezpečí eh, nevyvážené. Tlaku uvnitř Evropského společenství vytvoří eh, společenský zmatek, který bude mít nesmírné dopady na všechny z nás dlouhodobě. Dodám, že takový holistický přístup k migraci eh, představuje celou řadu dalších aspektů a vím, že váš výbor to bude řešit. Například základní situace v krizových oblastech. Podívejte se na to, co se děje eh, v Libii a co děláme, abychom to změnili. Řekl bych, že boj proti eh, převaděčství a kriminálním organizacím, vysoce organizovaným organizacím, také bych eh, řekl vytvoření efektivní integrační politiky, dostupnost legálních mm, prostředků migrace, prostředky pro agentury, jako je za e- Europol a Frontex. Ale ve svých zkušenostech vím, že jsou důležité dva konkrétní aspekty. Za prvé, jak co nejlépe zachraňovat životy ve Středozemním moři. Mare Nostrum je hřbitov. A to je pro nás, pro všechny ostuda. Já se cítím zahamben. Zachraňování životů na moři na to se Malta stala tak trochu expertem. A víme, že to nikdy nestačí. Lidé nám pořád uh, umírají před Prahem, ať uh, se snažíme po humanitární stránce jakoliv. Proto musím zdůraznit důležitost Frontexu, co by eh, záchranné paže Evropské unie v Středozemním moři. Budeme ovšem muset eh, slova promítnout do více činů. Tato agentura by měla eh, obdržet veškerou nezbytnou finanční a logistickou podporu, aby mohla provádět efektivně svou misi. Potom jsou tady ještě další eh, varianty, které bychom měli zvážit k posílení akceschopnosti, zejména tam, kde probíhají hlavní cesty, které používají kriminální sítě při převaděčství. Navrhl bych některé věci. V minulých letech jsme se o tom bavili. Například je tady možnost opět nasadit vojenskou operaci jako EU na 4 ve Středozemním moři a zabývat se možností mise CSDP ve Středozemním moři. Podívejte se opět ze své zkušenosti. Jasná pravidla angažma a fungování jsou eh, nezbytností. Já upřímně řečeno doufám, že už nikdy nebudu muset být eh, svědkem toho hašteření o eh, operačních pravidlech, která eh, ztěžují pravidlo, tedy život těm zachráněním, protože to plavidlo, které zachránilo, musí cestovat stovky námořních mil pryč, a než by s ním jeli do prvního přístavu jak by dávalo, jak by dávalo smysl. Druhý eh, a závěrečný aspekt, který bych eh, s vámi eh, rád řešil, se týká repatriace neuznaných žadatelů o azyl. Ti, kteří nemají nárok zůstat v EU, musí být rychle zpracováni a navráceni bezpečný, do bezpečných třetích zemí. A je třeba vždycky Eh, zajistit dodržování principu non-refoulement. Možná, že vám to připadá eh, zřejmé a nesporné, ale byli byste překvapeni, jakou výzva to bylo za mých deseti let eh, v úřadě. Někdy i toto jednoduché řešení bylo, se těžko implementovalo. Vracovat, vracet lidi do bezpečné třetí země si vyžaduje validní eh, cestovní dokumenty, zejména pokud to jde, eh, pokud jde o přestup na třetích mezinárodních letištích. A to není někdy tak snadné. Proto bych vás rád vyzval k eh, rychlému postupu. Situace v Středozemním moři se stále zhoršuje. Krize v Libii a politická nestabilita jsou velkým zdrojem nestability v Jižním Středomoří a to doplňují ty děsivé zprávy o tom, co se děje v Syrii, v Jižním Iráku a v Jemenu. Každý den, dámy a pánové, vážní poslanci, eh, na zdi už to stojí napsané. Eh, musíme už teď eh, řešit vlnu uprchlíků na našem pobřeží. Pokud nebudeme mít koordinovaný přístup, musí to být v navrchu naší politické agendy, nebo tady budou sociální nepokoje, a, a z deziluze z Unie. Thank you very much. Děkuji. Děkuji moc. A konečně tady dám zástup, slovo zástupkyně lotyšského předsednictví. Děkuji, pane předsedo. Zaprvé chci poděkovat Libe za to, že iniciovalo tuto výměnu názorů na téma holistický přístup k migraci. My jsme přesvědčeni, že je třeba úzká spolupráce mezi všemi institucemi. Máme-li najít řešení My jsme, se, my jsme se domluvili, pane předsedo, že budu co nejstručnější. Nicméně já tedy musím zdůraznit, že se tedy těšíme na zprávu Libe z vlastní iniciativy, která bude velmi užitečným příspěvkem k debatě. Je třeba si přiznat, že navzdory našemu úsilí pořád ještě čelíme celé řadě problémů. A je tedy třeba postupovat koordinovaně. Rada založila tedy zvláštní tým, jehož záměrem je hledat krátko i dlouhodobá řešení a v říjnu 2014 zveřejnila Rada závěry o lepším řízení migračních toků. Tady už se hovoří o potřebě komplexního a holistického přístupu k migraci a závěry Rady apelují tedy především na nutnost řešit krizovou situaci ve kolem střední, zemích kolem Středního moře, posílit evropské kapacity v tomto ohledu a lépe implementovat evropskou AKY. Lotyšsko jakožto předsednictví rady klade velký důraz na toto téma. A to na té nejvyšší politické úrovni. Například to bude na programu všech eh, ministerských rad ministrů spravedlnosti a vnitra. Již na tom neformálním zasedání v Rize došlo k výměně názorů během března Rada pro spravedlnost a vnitro debatovala o tom, jak tedy využít nastartované dynamiky a monitorovat implementace plánů. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že problém s migrací není jen v oblasti kolem Středozemního moře, existují i další trasy. Například tedy v rámci té velké vlny uprchlíků ze západního eh, Balkánu, také situace na našich východních hranicích v nás budí obavy. A je třeba si uvědomit, že tragické události ve středozemním moři jsou do značné míry výsledkem působení organizovaného zločinu, který se obohacuje na lidském utrpení. Rada tedy doporučuje nulovou toleranci a dalším osobám organizovaného zločinu. Jedna ze spoluzpravodajek správně zmínila, že migrace je jedním z nejsložitějších fenoménů, se kterým se dnes potékám, potýkáme a že tedy musíme použít nejrůznější nástroje v boji proti tomuto jevu. Pomoc v oblasti opětovného znovu usídlení vysídlených uprchlíků není jedinou formou pomoci. Můžeme nabízet i jiné formy pomoci těm, kteří ji potřebují. Chci taky poděkovat panu komisaři za jeho připomínky a je třeba zmínit, že integrační politika tady hraje klíčovou úlohu. My tedy eh, s velkým očekáváním eh, čekáme na tu květ, ten květnový program, který komise hodla zveřejnit a také tedy se těšíme na finální verzi stanoviska parlamentu. Já tady závěrem vám děkuji za pozvání, za to, že jsem se mohla účastnit této diskuze. Děkuji za pozornost a těším se eh, na vaše další vystoupení. Děkuji velice. Teď tedy můžeme zahájit debatu. Mám 23 žádostí o vystoupení. 24. Tak na vás apeluji, abyste se snažili tedy být struční. jde o debatu takovou první, která mapuje celý problém. Debata tedy začala vystoupením stínových zpravodajů. A já na vás apeluji, abyste se drželi toho dvou až minutového limitu. Helga Stevens, EKR. Děkuji. pane předsedo. Eh, vážení, eh, vážení kolegové, pane komisaři, já bych vám všem chtěl poděkovat za tu zprávu a zajímavá a eh, vystoupení i spolu zpravodajku. Já bych chtěla srdečně poděkovat. Sama jsem ještě neviděla ten úplný text, takže poměrně těžké reagovat. Ale velmi dobře jsem tady každého poslouchala a zejména pana komisaře Avramopulose ale eh, zazněla eh, tady pořád eh, taková slova, jako je, a vracela se, jako je, Abramo, jako je solidarita. Já to chápu velmi dobře. Máme tady před, před svou skutečnou krizi, jde o život, o tom mě nemusíte přesvědčovat, nebudu proti tomu vystupovat, ale spíš ten přístup, ten trochu spochybňuji. Hovoříme tady o, o krizi, ano, ono tady je krize, ale je Eh, ta krize eh, dána tím, že tady není žádná politika? Máme tady CAS? Máme tady eh, společný evropský azylový systém? To máme. Máme tady politiku, ale problém je samozřejmě, že některé členské státy nehrají podle pravidla, která platí. Solidarita má samozřejmě dvě strany. Nemůžete Eh, samozřejmě tady obcházet ty eh, posuny mezi severem a jihem přes solidaritu. Zeptám se eh, komisaře Avanopolose, kdy jménem Evropské komise začne jednat proti členským státům, které se nedrží pravidel hry. Já si myslím, že si tady zasloužíme poctivé, odpo- poctivé odpovědi. Protože se tady eh, už musíme konečně eh, rozhýbat. Eh, protože potřebujeme nová pravidla, nepotřebujeme jenom dodržovat dobře ta stará pravidla. Zahra, a bych znala vaši vizi. Děkuji. Děkuji, Helgo. A teď stínový zpravodaj za ALDE Cecilia Wikström musela odejít, tak Sophie Intfeld. Děkuji. Nejprve chci poděkovat zpravodajkám za konstruktivního ducha a také i bych ráda zde podpořila to, co řekl premiér Gonci, který řekl, že bychom měli apelovat eh, na eh, základní hodnoty a ne na základní instinkty. To je třeba si připomínat, poněvadž složité problémy si vyžadují složitá řešení eh, a možná, že sice něco hezky zní v médiích, ale nebrání to lidem před utopením ve Středomoří a ani jim to nezabránit v tom, že budou muset na našem kontinentě žít na černo. A kteří, je třeba chránit ty, kteří mají podle ženevské úmluvy nárok na mezinárodní ochranu a i chránit ostatní, kteří chtějí jet do Evropy z ekonomických důvodů. Je třeba nakonec uznat, že bychom měli vytvořit lepší právní cesty pro hospodářskou imigraci, protože náš kontinent potřebuje migranty, imigranty, protože eh, eh, nám stárne, eh, stárnou občané v aktivním věku, takže my je potřebujeme pro naši ekonomiku. Takže nejde tady pouze o morální imperativ, abychom zabránili eh, umrtím na moři, což je priorita číslo jedna. A neměli bychom ten problém přehazovat jinam, to znamená na ty země, odkud lidé přišli nebo přes které země projeli, měli bychom to vyřešit v duchu solidarity tady u nás doma. A nakonec měli bychom také i e, Eh, eh, řádně si rozdělit přemeno, především ty země, kam se dostávají eh, velké počty uprchlíků, imigrantů. Často to nejsou ty země, které, které jsou schopny ten problém řešit. A, takže to znamená, evropské řešení nelze již akceptovat, že to bude pouze mm, jaksi taková hračka těm různým populistům. Ne, musíme, eh, proto já se, eh, proto já se těším na spolupráci eh, s oběmi spravodajkami za GUA, Barbara Spinelli, Barbara Děkuji, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat obou zpravodajkám. Já bych chtěla, mm, jakožto stínová zpravodajka, zmínit vážné, zmínit vážné dopady evropské politiky eh, stručně. Eh, ta, eh, to znamená, jak o tom hovořil Cecilia Keynes pořád jenom pracujeme podle té logiky, že řešíme, co je aktuálně naléhavé, což omezuje základní práva. I jsou to tedy dopady o kterých hovořil pan komisař tady nebo nedávno v Hágu eh, eh, na, v, v štábu Europolu. Priority, které vy zde uvádíte, jsou boj eh, proti nezákonné migraci a proti obchodníkům s lidmi, s migranty tedy a kontrola hranic. Další priorita je repatriace a spolupráce s transitními zeměmi. To se mi nezdá být jako holistický přístup. A já chci tedy, neoptám se, jak chce, jaký má smysl eh, bojovat prioritně proti eh, těm obchodníkům, mm, eh, nebo proti těm tedy převaděčům, kteří jsou kteří provádí tedy tuto nezákonnou činnost. Takže k čemu to je? K čemu slouží Triton? K čemu slouží to, že jsme posílili program Mare Nostrum, když podle Mezinárodní organizace pro migraci 6 tisíce zachráněných v posledních dnech bylo zachráněno u, italských, u italského pobřeží a ne tedy a našimi pobřežními hlídkami a ne hlídkami Triton, protože mm, ti tedy Mm, eh, chrání eh, tu oblast eh, dále od pobřeží. Děkuji. A Judith z Argentíny. Zelené. Děkuji, pane předsedo. Pokaždé, když diskutujeme o azylu a migraci, tak nakonec vždycky se to zvrtne na azyl, respektive jak zabránit lidem hled, dostat se do Evropy a tady hledat to bezpečné Eh, místo. Takže tady to řešení, to znamená outsourcovat eh, řízení, výběr eh, těchto osob za naše hranice. I teď mm, hm, lékaři bez hranic také sami zahájili tuto aktivitu, to znamená zachraňují osoby na moři a mm, vyhledávají tyto osoby Eh, protože mají za to, že to nelze nechat pouze na členských státech. Paní Spinelli již zmínila Triton a ten fakt, že eh, to v podstatě není operace pro záchranu osob na moři a jejich vyhledávání. Hovoříme o evropském azylovém systému, zdali bychom měli zrevidovat nařízení Dublin nebo ne. Mm, pane Avramopoulos, já jsem byla zklamána, když jste řekl, ne, já to řeknu takto. Samozřejmě cením si toho, že jste přišel, abyste tedy si nás vyslechl, ale uh, já si kladu otázku, jaké jsou plány Evropské komise. A když jsem si vás vyslechla i před pár týdny pana komisaře Timmermanse po zasedání kolegia na téma migrace, tak jsem slyšela dva odlišné signály. Vy říkáte, že bychom měli zrevidovat nařízení Dublin, že bychom měli eh, se na to podívat z pohledu solidarity mezi členskými státy, ale pan Timmermans to takto neformuloval. Já mám pocit, že tady asi možná nejde o politické rozdíly, ale, ale regionální rozdíly v eh, legio komisařů. Pan Timmermans ze severu, ten si myslíte v pořádku, necháme, jak to je, protože eh, žádní uprchlíci na lodích se nedostávají do Severního moře a vy zastupujete vlastně Řecko, takže vy víte dobře, jaké jsou zkušenosti v Atenách. Já doufám, že váš názor, to znamená novelizovat eh, Dublin, že to bude eh, názor, který převáží dobře. EFDD eh, stínový pan Kora. Děkuji, pane předsedo. Já mám tady jeden dopis, který chci pře- přečíst. Eh, můj milý, prosím, eh, eh, nesmíš zemřít. Já ten jsem zemřela, já jsem se dostala do Libie, poté nastoupím dávač do Itálie, tam mě ochrání a já to dělám proč? Dělám to proto, abych se zachránila. Pokud se zachráním, tak udělám všechno proto, abych našla práci a aby si mě mohl, aby si za mnou mohl přijet do Evropy a za, pokud přečteš tento Eh, dopis, tak eh, jsem se dostal tedy, ale bohužel ten dopis byl nalezen u mrtvoly u Sicílie a ve Středomoří, kde eh, bych to nazval moře rudé, protože je rudé krví. Já souhlasím s tím, co řekli spoluspravodajky Roberta Mecola a Cecil Cage a to, co i řekli další stínovi zpravodajové. Já já si myslím, že až budeme mít více času, tak budeme hovořit o písemných připomínkách této zprávy. Ale teď chci využít příležitosti eh, přítomnosti pana komisaře. Mám otázky. První se týká kom, tedy té koncepce naléhavosti, eh, včasnosti. Vy jste řekl, že je třeba eh, řešit naléhavě tento problém, který má tragické dopady v Evropě. Ale samozřejmě tady ten časový efekt asi vidíme rozlišně, rozličně, protože podle mě to je něco, co jsme již měli udělat včera, protože potom bychom neviděli ty tragédie tak, jak je vidíme každý den. A, mm, takže moje koncepce naléhavosti je jiná než vaše. Dále potom e, i e, vaše pravomoce. Vy jste kompetentní především pro migraci. My ve skutečnosti teď slyšíme i stejné pozice, stejné názory jako před rokem, dvěma lety a v podstatě konkrétně žádná změna. Já mm, se vás ptám, nebo chci, aby vy jako jste vy jako sto, jakožto komisař odpovědný pro migraci, tak abyste Eh, vzal do úvahy to, že se zvýšil počet mrtvých eh, ve Středomoří a je jich více než v době, kdy jsme komisaře k tomuto kompetentního neměli. Děkuji a zájem o transparentnosti bych měl zmínit, že pan komisař asi tady nebude, aby eh, zodpověděl na všechny otázky, ale je zcela zásadní, abychom je tady slyšeli a určitě ona je zodpoví třeba příště. Takže mm, Máme zde ještě navíc dalších 20 eh, řečníků, takže nebude čas. A teď koordinátoři začneme Monikou Holmajer. Prosím, Monika. And two minutes for the coordinators yes, as well. very shortly. <laughs> Jenom velice stručně. Pane předsedo, pane komisaři, eh, paní zastupkyně eh, předsednictví rady a zejména pane premiére Gomzi, jsem velice ráda, že dnes tady eh, nasazujeme holistický přístup k migraci. Já mám tři myšlenky. Myslím, že každá strategie i eh, otázky eh, mezinárodního prostoru na moři a obcházení tedy obchodu s, lidvem, s lidmi, že zatýkat převaděče, bojovat proti ním a chránit životy, zachraňovat lidi. Všechny ta strategie to musí mít dohromady. Za druhé, myslím, že naše komunikace s Tureckem eh, musíme eh, rozvíjet dále. Podívejte se, přístav Hersin eh, je jeden z největších překladišť obchodu s lidmi v Středozemním moři. Je to známé a tato problematika se musí řešit. Tato problematika těch mrtvých lodí a zneužívání lidí eh, skutečným průmyslovým odvětvím obchodu s lidmi. Potom je tady otázka eh, libického pobřeží. Jak se Evropská unie eh, k tomu postavíme, když ten dialog nevíde? A abychom vyvodili další konce, kon, konsekvence. A potom za čtvrté otázka se třetími státy, kooperace se třetími státy. Myslím, že paní Mogherini na to eh, poukázala už posledně. Jak se k tomu postavit? Máme tady spoustu milionů, eh, kteří jsou na útěku. A měli bychom tady řešit ten koncept společně s africkými státy i s Arabskou ligou, pokud jde o zacházení s uprchlíky a potenciální eh, možnosti o dosažení důstojného života na africkém kontinentu nebo v africkém eh, a arabském eh, prostoru a v Evropské unii. Abychom našli eh, nějaký sevřený koncept. Děkuji. A za SAD je tady Sylvie místo Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s řadou věcí kolegů, takže k tomu se vracet nebudu a já bych velice rychle se zaměřila na návrhy určité. Chtěla bych navrhnout, aby eh, eh, všichni účastníci diskuze, aby se vžili eh, do kůže místních orgánů. Já jsem hodně s nimi jednala a třeba jsem hovořila s Eurocities, to Mm, to je tedy svaz obcí a ti také by chtěli se zapojit do této diskuze o migraci. A já jsem byla místní zastupitelkou do minulého roku, tak já vím, jakou roli hrají eh, zastupitelstva obce v oblasti azylu a migrace. Já myslím, že bychom mohli využít eh, zkušenost eh, místních zastupitelů. A my zde přece hovoříme o holistickém přístupu, tak využijeme i tuto část. Zde mm, oni eh, mm, nám mají, myslím si, co nabídnout, eh, třeba pokud jde o eh, přístup na daná konkrétní území, o tom, že nedostačují ty podmínky těch různých ubytovacích zařízení pro žadatele o azyl, že to má i otázky že jsou s tím spojeny i otázky e, sociální integrace, které jsou spojeny s těmito osobami na našich území. A určitě Eurocities, e, svaz obcí, by mohl být velice proaktivní, třeba pokud jde o sdílení odpovědnosti, pokud jde o relocation, pokud jde o otázku etablování migrantů v daném území, pokud jde o přístup e, k, k, ke službám jako školství nebo služby zaměstnanosti pro žadatele o azyl a potom určitě i mm, by nás mohli poučit, jak dělat osvětu u veřejnosti, i aby se bojovalo třeba proti předsudkům a proti e, tomu, že lidé nemají jasno, co to je migrace. Já bych chtěla toto navrhnout, tak abychom skutečně využili mm, i e, v naší diskuzi e, zkušenosti obcí a místních zastupitelů. Děkuji za EKR, pan Kirchhoff. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je velice důležité, abychom vedli tu eh, debatu o, o migrantech, ale jde o to, že eh, Evropa nikdy neuspokojí poptávku po sobě. zejména pokud je o ty kategorie eh, lidí, kteří přicházejí do Evropy. Podporuji to, co říkal pan Gonzi. On říkal správně, že je třeba řešit humanitární aspekty těch příchozích migrantů, ale je důležité eh, rozlišovat kategorie eh, lidí, kteří eh, přichází do Evropy a stavět se k tomu řádně. Neustále hovoříme o tady sdílení odpovědnosti, ale v zásadě jde o to, že musíme za prvé řešit tady trestnou činnost mimo své hranice i uvnitř jejich, zejména pokud jde o převaděství lidí a dětí, což je mimořádně odporné morálně. A potom musíme řešit ty Eh, kteří přicházejí nelegálně a ty, kteří eh, jim k tomu pomohli a musíme rozlišovat eh, mezi těmi, kdo utíkají v záchraně o život a uprchlíky tedy a řešit je v rámci toho, co je rozumné a musíme rozlišovat mezi těmi lidmi, kteří bohužel nemají právo přicházet do Evropy kteří nikdy nemůžou nabít tohoto práva. A bohužel ti musí být navraceni eh, do zemí, odkud přišli. A poslední věc, a to chci říct eh, jasně, vůbec neděláme dostatek toho, abychom eh, řešili situaci s zeměmi mimo Evropskou unii. Někdy je tam vedení celé nejasné, ale někdy je to velmi jasné. Je to jasné. A my nedáváme jasně najevo, jaká je odpovědnost na těchto zemích. Měli bychom jim pomáhat, ano, eh, radit jim hospodářským pomáhat, ale Evropa opravdu sama nemůže vyřešit tento eh, problém. Děkuji a za FDD paní Ferrara dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane komisaři Avramopoulosi. I my jsme hovořili o tom, že je třeba spolupracovat více se zeměmi původu a tranzitu. Já bych chtěla, abyste to objasnil, protože my nedávno jsme se dozvěděli o návrhu našeho ministra Alfána, který byl vám předložen a dalším ministrům francouzskému, španělskému. A týká se to zapojit určité třetí země, a to především Tunisko. Egypt, eh, kteří by se zapojili do přijímání migrantů. Eh, to je ten slavný non-paper, který má 14 bodů a my jsme byli překvapeni, když jsme ho viděli, a to především v souvislosti s ochranou základních práv, eh, kterou by měli mít migranti. A potom i v souvislosti s dalším bodem, který hovoří konkrétně výslovně o, o opatřeních, Eh, jak odradit migranty, aby nejezdili do Evropy. Vy jste říkal předtím, že hranice Evropské unie musí být bezpečné, ale i otevřené zároveň. A proto chci, abyste to objasnil, pokud to půjde, abyste mi objasnil tento návrh, který vám byl předložen. A ještě jednou, dnes jsme hovořili o boji proti nezákonné migraci, hovořili jsme o boji proti eh, obchodníkům s migranty, s lidskými bytostmi. Kolegyně Barbara Spinelli předtím říkala, že je paradoxem, že eh, tito obchodníci eh, v podstatě mm, využívají eh, absence norem. Ehm, takže dnes Ehm, my jsme slyšeli, jak Evropská komise zde hovoří o mm, tom, o ehm, modrých kartách, o ekonomických migrantech, kteří by měli mít možnost zákonně se dostávat do Evropy. Pouze hovořila o těchto, kteří by byli tady užiteční Evropě. A já se ptám, zdali by bylo možné nějak anticipovat, a já myslím, že asi to bude součástí evropské agendy o migraci, mm, takže co, co uděláme s těmi žadateli o azyl? a s těmi, těmi, kteří se chtějí dostat do Evropské unie, ale nemají kvalifikace a dovednosti, které bychom si přáli. Děkuji. A teď eh, řadoví poslanci začíná Miriam Dali. Děkuji. Já to řeknu telegraficky. Nejdříve bych řekl, že pokud chceme opravdu eh, řešit migraci, tak musíme jednat se třetími eh, zeměmi a zahájit s nimi dialog. A bohužel až do dneška a si myslím, že tohle je věc, která nám chybí. Druhá věc. Eh, vymícení převaděčství, to je nejenom trestný čin, ale je to také zločin proti společnosti, který opravdu jde proti našim evropským hodnotám. Jsem ráda, že se tady dnes o Libii, protože eh, situaci v Libii musíme říct, eh, řešit. Já jsem z Malty a my jsme tam opravdu ve frontové linii a to, co se děje A eh, Libii, se nás přímo týká. Řevajíši si stále více troufají, posílají uprchlíky v stále přeplněnějších člunech na, nebo plavidlech na smrt. Doslova. Potřebujeme, aby Frontex jednal efektivně a chci, aby komise, nebo se zeptat, co komise plánuje. To je velice důležité. Bohužel, velice málo se toho děje. A také bych ráda zdůraznila, nebo se zeptala, co se eh, děje. A poslední věc. Řádná dlouhodobá infrastruktura. Ta je třeba. To může eh, vlastně umožnit eh, větší absorpci uprchlíků a nabídnout jim důstojný život ještě předtím, než budou vráceni do země původu. Nemůžeme umožnit, aby některé členské státy ignorovaly situaci úplně tak, jak je. Eh, Kolegové, byl jsem požádán, abych se účastnil eh, naléhavého zasedání konference místopředsedů, což je tady opravdu smůla, ale bohužel tam musí mít. A paní Holmajer na mě mezi tím nahradí. Nerad opouštím takhle důležitou debatu. Každopádně chci poděkovat našim dvěma zpravodajům, kteří byli výborně připraveni pro dnešní debatu a chci tedy poděkovat za všechna vystoupení. Opravdu jen neochotně opouštím toto zasedání. Chci také poděkovat všem, kteří přispěli. Takže mě kolegové, prosím, odpustte, musím odejít. A děkuji tedy paní Holmere za to, že se ujme mého místa. A dalším řečníkem je paní Ana Gomez. Já si myslím, že se shodneme na tom, že eh, naše eh, námořní politika by měla být vnímána jako výzva, nikoli problém. Víme, že potřebujeme lépe sdílet břemeno, i pokud jde o opětovné usídlení potřebujeme finanční podpory a také víme, a přitom to neděláme, že potřebujeme daleko lépe bojovat s pašeráky. Ředitel Frontexu nemá žádný mandát, žádné prostředky k tomu, aby posílil svoji pobřežní stráž a tak dále, ale přitom tedy musíme e, fungovat evropsky, protože je to tedy nejenom námořní krize, ale také politické. Já jsem navštívila s ostatními poslanci severní Irák a tam jsme tedy viděli, že členské státy, které tam působí, nekoordinují ani vojenskou, ani humanitární pomoc. Je třeba například zorganizovat to, aby v uprchlických táborech pro jezídy a další menšiny byly školy. Jestliže to nezařídíme, jistě si dovedete představit, jaký dopad to bude mít. A to je tedy obrovské politické selhání koordinace na evropské úrovni. Takže Libie to je další obrovský bezpečnostní problém. A způsobili jsme si ho sami. Ne tím, co jsme udělali, ale tím, co jsme neudělali. Z Libie se stává takové semeniště teroristů velmi blízko Evropě. My tedy potřebujeme postupovat i na politické úrovni a z holistického pohledu zahrnout i ty agentury, které k tomu zatím nemají mandát. Musíme zachránit životy nejenom tedy migrantů a uprchlíků, ale také naše, životy našich vlastních občanů, které ohrožuje terorismus. Děkuji já vás požádám, kolegové, abyste se drželi jedné a půl minuty, jinak nám vyprší čas. Děkuji. Pane komisaři, já jsem to pochopila tak, že vám nemáme klást otázky, takže já to neudělám, ale jenom upozorním na pozemní hranice Evropského společenství. Moje země, Maďarsko, je tedy destinací jedné z pašeráckých tras ze zemí Balkánu, kterou proudí uprchlíci z Afghánistánu, Sýrie, Somálska. Samozřejmě, že nemohou dostat výzum pro vstup do šengenského prostoru nebo do Evropy, ale na druhé straně je třeba si uvědomit, že celá řada vlád na Balkánu a také v Maďarsku nedodržuje tedy principy migrační politiky společenství. Jejich přístup je velmi restriktivní a proto by tedy měla proběhnout diskuze, jak tedy řešit problematiku nelegální migrace v evropském společenství. Děkuji za přesnost. Kolegyně Čeniči. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu komisaři Polosovi a e, dovolte, abych se vrátila k číslům, protože čísla e, jsou konkrétní. E, pět tisíce, více než pět tisíc, pět a půl tisíce nově zachráněných, nyní devět mrtvých Eh, u Libie a také i tisíce eh, má tedy, eh, tisíce mají tedy se dostat do Palerma, takže to je skutečně masový problém, nejenom teď aktuální problém, to je maxima, mas, masový problém, který je třeba řešit jako Evropská unie. Já minulý týden jsem byla na Sicílii, kde jsem navštívila mm, eh, v Bocalu to Centrum pro přijímání uprch eh, migrantů a kde působí nevládní organizace. Já jsem tam eh, i hovořila s nimi o operaci Triton. Já jsem navštívila v Katánii pobřežní hlídku, potom jsem navštívila operativní centrum, které koordinuje i Triton. Určitě to je velice významné, mm, a, ale konkrétně jsem viděla, jaké problémy tam musí řešit, e, když operují v tomto sektoru v okamžiku, kdy tam se dostávají ty e, bárky, ty e, lodě z uprchlíky. Takže toto skutečně Eh, ve mně mm, posílilo pocit, že je třeba, abychom řešili tyto otázky eh, na základě solidarity, tedy jako celá Evropská unie, solidárně a odpovědně. Já nemám moc času, takže ještě bych chtěla i podpořit návrh kolegyně Silvy a podpořit i to, že bychom měli navštívit všechny na tato zařízení, abychom konkrétně viděli, jaké, jak intervenovat, co udělat. A pan komisař hovořil o agendě, která Eh, bude přijata, která se bude týkat migrace, ale, jak říká, musí jít o eh, velice rychlá opatření. Děkuji, paní Vimperk. vissa besök, samma som tidigare talare här. Och jag kan säga att jag var... Děkuji. Ano, Eh, takže já eh, skutečně jsem byla velice zneklidněna, když jsem viděla, co se tam děje. A mohu říci, že eh, ještě více jsem zneklidněna teď, když odjíždím z těchto míst, protože si uvědomuji, že tam nejsou zdroje, abychom vůbec mohli tam ty lidi řádně ubytovat. A to mě velice zneklidňuje. Jsou to lidé, kteří někteří jsou v Itálii už rok. A jakou mají budoucnost, jaké mají možnosti. Nic nemohou tam dělat a máme Eurodac, kde se eh, evidují eh, otisky prstů, dobře, a potom za eh, rok a půl to zanikne, vyprší, můžete zůstat v Itálii měsíce a měsíce a opustit potom toto centrum a požádat o azyl jinde. A můj argument je tedy, zrušte Eh, tu společnou politiku, je třeba, aby členské státy mm, sami byly zodpovědné za asilovou politiku, protože co se potom děje s Frontexem? 95% eh, eh, se má zachraňovat na moři, ano, takže Frontex je pobřežní hlídkou. A mm, to je to, co mě skutečně zneklidňuje. Mohla bych o tom hovořit ještě půl hodinu, ale vzhledem k tomu, že nemám čas, tak mám jenom dvě otázky. Otázka na pana komisaře. Jak si myslíte, že budeme schopni financovat spravedlivě rozložit financování mezi členské státy, to znamená, všichni budou platit stejně a e, potom pana Gonziho za Maltu. Já jsem navštívila Itálii, Sicílii, kde mi bylo řečeno, a nebo ptali se mě, co je třeba udělat vzhledem k situaci v Libii teď a v Tunisku také a e, na tyto otázky mi nikdo není schopen odpovědět. Kolegin Majer. Paní kolegyně Majer. Děkuji. E, v minulých dnech tisíce nelegálních přistěhovalců e, byly zadrženy Frontexem i italskou pobřežní hlídkou a nenechte se mílit, tohle eh, podporujeme tady všichni eh, tuhle kivadlovou eh, dopravní službu, ale ne naše strana, strana a znepokojení občany, které tady zastupujeme. Ale mám otázky, i když pan komisař na ně asi neodpoví. Hovořil jste o tvrdé migrační sezóně. Jak jaká eh, máte očekávání, pokud jde o počet nelegálních imigrantů, eh, eh, kteří se pokusí o překračení hranic. A co to je přesně holistický přístup k migraci? Budete se snažit to řešit, anebo jim naopak budete usnadňovat tu migraci? Minulý týden jsem také navštívila Itálii a tam jsem pochopila, že Frontex věnuje 98% svého času na vyhledávání lidí a ne ochraně hranic. A co ti myslíte to ochrany hranic? Eh, je to eh, držení se na hranicích nebo vyhledávání eh, migrantů? A potom se chci zeptat pana Gonziho ohledně vyhledávání a záchrany a nebezpečí na moři. Podle italské pobřežní hlídky Malta má velice úzký výklad pojmu distress čili nouze. Eh, a italské eh, úřady eh, podle toho raději zasáhnou dříve než malcké. Jak to přesně tady chápete? Děkuji. Ještě jednou upozorňuji na to, že pan komisař tu dnes není kvůli tomu, aby odpovídal na otázky, vzhledem k tomu, že strategie bude představena teprve v květnu. A nyní kolega Krusokonos. Thank you. Uh... Děkuji. Problematika migrace ukazuje charakteristickým způsobem to, že chybí kolektivní evropská identita a solidarita mezi členskými státy. Pravda je taková, že žadatelé o azyl a migranti směřují do severních států Evropské unie, kde nacházejí práci toho typu, která chybí v jižních státech, které trpí hospodářskou krizí a rozpočtovými škrty. Nicméně pravidla podle nařízení Dublin 2 v podstatě tedy uzamykají tyto lidi na území členského státu, na, který dorazili jako první, na které dorazili jako první a tím tedy řešení problému zůstává na bedrech těchto členských států. Tyto státy však nejsou dostatečně odolné, aby to zvládly. Například Řecko má zásadní finanční problémy a nemůže tedy nabídnout pomoc stovkám lidí, kteří překračují hranice z Turecka. Řecko také tedy porušilo celou řadu základních lidských práv podle výnosu Evropského soudu. To znamená, že my nepotřebujeme nějaké pozměňovací návrhy, ale úplnou změnu principů, na kterých, o které se opírá nařízení Dublin 2. To břímě by proporcionálně měly snášet všechny členské státy a to podle počtu svých, měřeno podle počtu svých obyvatel a hrubého domácího produktu. Kolegyně Thank you, Chair. Um, I will rephrase... Děkuji. Já eh, spíše tedy změním otázku v prohlášení, eh, tak jak to v parlamentu chodí. Když slyším komisaře, který hovoří o solidaritě v EU, i na tiskovkách o tom mluvil, tak především se tím mění ochrana hranic, eh, boj proti Mm, pašerákům a pašování, ale zatím jsem neslyšela eh, vyhledávání osob a záchrana osob, takže to by také měla dělat EU společně. Takže to také spadá pod solidaritu, takže já doufám, že to spadá do stejné kategorie. A stejně tak i sdílení břemena nyní pět států v podstatě na sebe bere 75 počtu žadatelů o azyl, takže já doufám, že komise přijde s novým mechanismem. Dále program Resettlement UNHCR. Víme, že je převzít ty nejvíce zranitelné z těch táborů a e, usadit je tedy na svém území, to dělá pouze pět stá- polovina států dobrovolně nyní. Takže bych ráda, abychom měli evropský mechanismus, který by zakotvil toto jako povinnost. A poslední poznámka. To jsme již slyšeli. Solidarita ve společnosti. To znamená, já doufám, že zde je jasný rozdíl mezi těmi, nezákonnými migranty, kteří sem přijedou jako uprchlíci před válkou, konflikty a těmi, kteří sem přijedou z ekonomických důvodů. A zde musíme mít i jasnou politiku návratu. To znamená, ti, kteří si požádali o statut uprchlíka, nedostanou ten status, a takže musí mít i, e, e, musí zde existovat nějaký mechanismus, jak je dostat zpátky z Evropy. Děkuji, pan Vogt. Děkuji, paní Holmajer. Máme tady před sebou následující situaci. Pořád tady hovoříme o tom, že absorpční kapacita Evropy je omezená a pan komisář právě říkal, že potřebujeme eh, komplexní přístup s efektivními a udržitelnými opatřeními, tak abychom mohli řešit tu eh, migraci účinně. Jeden z těch čtyřech sloupů měla být efektivní politika a navracení, readmise. A, a v Německu jsme slyšeli, že máme 600 tisíc odmítnutých žadatelů o azyl, číslo za, celá, za celou Evropu. Neznám, ale určitě to bude přes milion. A já si e, kladu otázku, Eh, když eh, eh, tedy budeme mít konsekventní readmisi rychlou, tak jak ten milion chceme rychle vrátit, abychom vytvořili Mm, prostor pro nové lidi v Evropě. Velice dojemně jste řekli, že, lid, eh, že eh, lidé jsou, eh, musí být středobodem našeho rozhodování, ale člověk má také právo na vlast a právo na vlast je tam, kde byl narozen, kde se narodí. Proč se nezabýváme příčinami emigrace, abychom, aby lidé měli perspektivu tam, kde se narodili. A potom to můžeme vnímat tak eh, celostně, protože holisticky, protože jinak eh, to nebude možné. Pan kolega Weidenholzer. Eh, děkuji, paní předsedkyni. Už se zde zmínila celá řada aspektů, ale musíme si tady uvědomit také, že celá ta debata o nedostatcích, musí být také debatou o nedostatcích evropské politiky v Evropě jsme selhali. Když se podíváme na obchodní politiku, tak ta vedla k tomu, že je tady větší eh, migrační tlak. Bezpečnostní politika ta vedla k tomu, že tady máme spoustu problémů. A i když se zamýšlím nad tím, že máme prostě příliš málo prostředků na to, abychom eh, stabilizovali situaci v některých regionech. Eh, podívejte se na Irák, já jsem byl v Libanonu a Viděl jsem, jaké gigantické, jak gigantické jsou lidé připraveni pomáhat. Eh, eh, mladí tam 4 milionů eh, obyvatel a 1,2 milionů uprchlíků. To je mimořádné. A měli bychom se také pokusit více podporovat tyto země. se, celý Irák, to je 60 milionů a, a na celý Irák 60 milionů a Liba, na Libanon polovinu, tak to je málo. Musíme se tím s tím eh, prostě zabývat upřímně. Děkuji. Kolegyně Post. Tack så mycket, fru ordförande. Eh, jag har förstått att Europol och kommissionen har inlett ett arbete. Eh, Dozvěděli jsme se, že Europol a komise začínají bojovat proti nezákonné migraci tím, že bojují i proti obchodování s lidmi. Myslím si, že samozřejmě, že musíme bojovat proti obchodování s lidmi, to je eh, trestná činnost, ale bránit lidem, aby se dostali do Evropské unie, když utíkají, aby si zachránili život, eh, utíkají před válkou, to je jiná věc. Komise nyní mm, přijala iniciativu bojovat proti těm osobám, eh, kteří eh, se hledají ochranu, to je negativní vývoj. Samozřejmě můžeme poskytovat pomoc eh, ve třetích zemích, můžeme tam podporovat eh, demokracii, lidská práva, ano. Ale myslím si, že jediný způsob, jak zabránit obchodování s lidmi, je, zabrá- je zaměřit se na vytvoření zákonných cest, to znamená spolupracovat se třetími zeměmi, proto abychom měli Eh, celý eh, takový eh, podchycený celý ten řetězec mm, migrace. Je třeba zároveň respektovat lidská práva a včetně asilového práva. A jak můžeme hovořit o nezákonných migrantech, o osobách, které zde se uchází o azyl? Já myslím, že to je špatný termín. Je třeba se tedy zamyslet nad otázkou, jak nebo jaký typ perspektivy si přejeme dát těmto osobám. Jsou tyto osoby pro nás problém a je třeba tedy mít společnou evropskou politiku, to je jasné. A je třeba, aby to vše bylo v zájmu celé Evropské unie a ne pouze v zájmu Itálie či Malty. Ano, Středomoří. Zde k nám chodí informace o uprchlících v Bulharsku také, kteří jsou ze Syrie a kteří ale ani neopouští radši ten uprchlický tápor kvůli rasismu, takže to musíme řešit také. Jak? Děkuji a nyní kolegyně York. Já bych ráda podpořila eh, připomínky, některé připomínky kolegů, zvláště to, co tu řekla kolegyně Post. Co je vlastně holistického na readmisi, na boji proti pašerákům, outsourcingu do třetích zemí, posílení ochrany hranic a tak dále. Myslím, že si musíme klást otázku, co vlastně Evropa si může dovolit vzít na sebe jakožto naši zodpovědnost protože jde ne o tisíce, ale o miliony lidí, kteří u nás hledají ochranu. A jestliže tedy vlastně klademe otázku, která není formulována správně, nedostáváme dobrou odpověď. Měli bychom se tedy ptát, jak lze ušetřit životy lidí ve středozemním moři, jak dodržovat lidská práva migrantů a uprchlíků, jak jim pomáhat ve chvíli, kdy už dorazí a jak podpořit členské státy, aby si tyto vzaly na sebe větší zodpovědnost? Nestačí říct, nejdřív je třeba řešit pašování. Ne, nejdřív musíme aktivně zachraňovat životy ve středozemním moři, ale tady se nemůžeme spolehat na lékaře bez hranic nebo na Frontex. Frontex je agentura, která má za úkol sledování hranic. Je třeba najít nějaké jiné řešení. Také nemůžeme naše zodpovědnost předávat třetím stranám. Například to řešení, že plavidlo s uprchlíky přistane v třetí zemi, je nepřijatelné. Myslím si, že to je všechno překážka solidarity a dodržování lidských práv. Líku. Děkuji a kolega Radev na závěr. Vážený pane komisaři, vážená paní předsedkyně, jakožto bulharský poslanec, tu považuji téma uprchlíku za velmi důležité. Víte, že my máme vnější hranici s Tureckem a Čelíme silným tlakům v důsledku konfliktu v Syrii a Iráku. My jsme pohostinní lidé, u nás už teď jsou tisíce uprchlíků. Snažíme se jim ze všech sil pomáhat. Ale zároveň to prostě nezvládáme. A proto voláme po větší solidaritě mezi členskými státy. A nejlepším důkazem takové solidarity by bylo vytvoření povinného schématu příspěvků do fondu na uprchlíky, například podle měřítka hrubého domácího produktu a podobně. Mě by zajímalo také, jestli jste uvažovali o vytvoření systému redistribuce kvót pro uprchlíky. Eh, protože eh, moje země je takovou oblíbenou alternativní trasou pro uprchlíky a mě by zajímalo, co uděláte pro to, abyste tomuto trendu zabránili. Děkuji a nyní pan komisař. Čekáme, že tedy schrnete závěry této debaty a to, co nejstručněji. Nejprve vám řeknu, že pokud bych znal odpovědi, řekl bych vám je během těch pěti minut, ale lidé, kteří se touto věcí zabývají pět let, zatím odpovědi nenašli. Já se ale na celou věc začínám dívat trochu jinak, takže moje doporučení pro komisi, eh, doporučení v tom se jak proběhla tato debata z ní, je třeba dívat se na věci realisticky a jednat na základě toho, co máme společného, tedy respekt vůči základním principům naší civilizace. Tato debata neprobíhá proto, že by se to zrovna teď hodilo. Naplánována byla již dlouho, ale nejnovější e, vývoj z toho činí velmi ožehavou otázku. Na půdě výboru Libej jsem měl možnost ve Štrasburku vám sdělit, že připravujeme nový program, program pro imigraci do Evropy a jaký je rozdíl oproti politikám, které jsme používali předtím? Vy jste tady opakovaně zmiňovali potřebu kohezivního holistického přístupu. Dramatické události posledních dní zviditelnili celý problém, ale tady je důležité, aby pokračovala spolupráce, která byla zahájena před čtyřmi měsíci. Na konci května přijdeme s novým programem a tento program bude předmětem debaty na Radě v Evropském parlamentu a vyústí v přijetí konkrétnější politiky. Členské státy pak budou tedy zodpovědné za implementaci těchto politik. Principy jako solidarita, zodpovědnost, humanitární hodnoty, ale také realita. Realita situace na celém kontinentu. A to znamená, že všichni mohou přispět k dosažení pokroku. Já nebudu zabíhat do detailů, protože tu padla celá řada otázek, ale chci vám poděkovat za to, že jste osvětlili některé aspekty Teď na komisi eh, zpracováváme finální návrh a já bych rád něco dodal. Neexistují žádné rozdíly uvnitř Evropské komise, protože Evropská komise nastavila jasně své priority, víme, jakou máme úlohu. Samozřejmě původně tedy pocházíme z různých zemí, každá z nich má svoje jedinečné zkušenosti s tímto velkým problémem, ale naší záměrem je analyzovat situaci a nastavit podmínky pro funkční evropskou politiku. K tomu dojde na konci května. Na některém z budoucích zasedání, ať už ve Štrasburku nebo tady, budu mít příležitost do detailu odpovědět na všechny otázky a připomínky, které tady padly a já mezi tím prostuduji vaše připomínky a budu hledat nějaké řešení. Děkuji vám každopádně za váš příspěvek, protože Parlament spolu s radou tady hraje velmi důležitou roli a na rozdíl od minulosti, tentokrát komise rozhodla převzít tu vedoucí úlohu při řešení celého problému na Nepochybujte o tom, že až nazraje doba, uvidíte, že jsme dosáhli významného pokroku. Vlastně se tak trochu ověří, zdali za poslední desetiletí Evropa skutečně přišla s evropskými politikami této věci. A já jsem první, kdo přizná, že tady máme velké nedostatky. Je třeba tedy respektovat základní hodnoty eh, Evropské unie a konečně tedy zapojení třetích zemí je opravdu nezbytné, proto také cestuji jako zástupce Evropy a snažím se tedy vysvětlit třetím zemí, jaké mají zodpovědnosti. Paní Mogarini se setkává s ministry zahraničí a ministry vnitra a my spolupracujeme se všemi zeměmi, které řeší regulární migraci Pak je třeba také rozlišit země původu, transitu a cílové země. A nedávno tedy v Římě poprvé proběhla otevřená upřímná debata na toto téma a já věřím, že najdeme řešení problému, včetně jeho humanitárního aspektu. A budeme tento fenomén vlastně nového odvětví organizovaného zločinu Musím říci, že organizovaný zločin je organizován daleko lépe než členské státy. Každopádně vám děkuji za dnešní spolupráci. Cítím se jako váš kolega, cítím se jako, že patřím na tento výbor. Já vám chci poděkovat za vaši spolupráci, za vaši pomoc a neváhejte mě kontaktovat, pokud budete mít pocit, že nám můžete nějak pomoci. Děkuji za dobrou spolupráci. My se uvidíme znovu 6. května. Chci také poděkovat panu premiérovi za to, že mezi nás dnes dorazil, aby s námi, aby se podělil o své zkušenosti s migrační politikou. Jenom chci poděkovat všem členům tohoto výboru a panu komisaři a jeho závěrečné shrnutí mě velmi povzbudilo a těším se, že začneme řešit problémy, na které jsme tady upozornili. Je to důležité téma. Nejenom, a důležité nejenom pro tedy uprchlíky, ale také pro naše občany. A pokud dovolíte, ještě jednou dám slovo zástupkyni předsednictví Děkuji, děkuji za dnešní debatu. Padla celá řada užitečných připomínek. Já bych ráda vypíchla čtyři z nich. Za prvé, zmínili jste potřebu nových právních cest. To je téma, které je třeba důkladně zvážit, protože potřebujeme nejenom tedy nabízet legální možnost, na druhé straně však nesmíme budit falešná očekávání. Měli bychom být tedy opatrní a dát si pozor na to, abychom nějakým způsobem nenarušovali stávající fungování. a právní rámec. Celá řada z vás také upozorní, tedy hovořila o Frontexu a jeho misích. Jak víte, Evropská unie eh, naplánovala konkrétní misi Frontexu ve středozemním moři. Jejím záměrem je tedy především ochrana hranic, ale zdroje této operace mohou být nasazeny i v krizových situacích. A tedy Frontex odvádí svoji práci dobře. Na úrovni Evropské unie máme k dispozici další rozpočtové zdroje, které byly přiděleny Frontexu a operace Triton byla prodloužena. Celá řada z vás se ptala, co to vlastně je správný holistický přístup. Já zmíním jenom jeden aspekt. nemůžeme hovořit o holistickém přístupu k migraci bez toho, že bychom zároveň neinformovali veřejnost o tomto jevu a nevysvětlovali. A konečně spolupráce s třetími zeměmi. To je mimořádně důležité z krátkodobého hlediska. Nám to umožní řešit problémy a hledat a nalézat řešení z dlouhodobého hlediska. Tady hraje klíčovou úlohu rozvojová politika. Tady bychom tedy měli pomoci třetím zemím v rozvoji. Tak, aby byli sami schopni zvládat své problémy. Závěry rady se soustředily na některé konkrétní aspekty, především tři z nich, tedy spolupráce s třetími zeměmi, za druhé posílení evropských kapacit na hranicích a za třetí lepší implementace stávající AKY. Já vás mohu ujistit, že Lotyšsko jako předsednictví považuje imigraci za jedno z našich priorit nadále hodláme pokračovat v těchto diskuzích. Tak, abychom lépe řešili mm, problémy ek- extrémní povahy, se kterými se potýkáme. Já vám každopádně děkuji za spolupráci. Také děkujeme tlumočníkům za to, že zůstali o trochu déle. 6. května budeme jednat dále. A já chci poděkovat všem účastníkům tady na pódiu a přeji příjemný oběd.